dear colleagues. Vážení kolegové, Uh, Vážení kolegové, pojďme zahájit druhé setkání naší pracovní skupiny. Přivítám pana místopředsedu Dumbrovského a komisaře Moskoviciho za to, že přišli mezi nás. Eh, nacházíme se v kritickém čase, jak jistě víte. před 14 dny proběhla eh, první eh, mise v Aténách pro zjišťování situace. Myslím, že to byla mise velmi úspěšná. O tom hovořit neď nebudu. Nepochybně jste si přečetli zápis z mise a mm, ten přeskum se blíží pozitivnímu výsledku. Evropské instituce a řecká vláda e, se shodují, co se týče e, fiskálního deficitu, opatření a podobně a je patrná vůle na obou stranách, jak řecké vlády, tak evropských institucí, Ehm, dokončit tento proces pozitivním způsobem. Teď čekáme na zprávy eh, obou členů komise a já mohu říci, na základě toho, co jsme viděli, ehm, nelze si představit nic jiného než pozitivní závěry, konkrétně před schůzí Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu a postoje neevropských institucí. Pokud bychom tedy se my v Evropě neschodli, tak bychom to velmi těžko zdůvodňovali. Takže eh, je potřeba proces dokončit před schůzí Mezinárodního měnového fondu, tak aby mohl jak si ten proces pokračovat pozitivním způsobem, co se týče řeckého dluhu. Čili to je politické poselství, které vyplynulo zcela jasně z naší mise. A nyní si vyslechneme přímo od pana Dumrovského a pana Moskovicího, jaký je poslední vývoj, situace a perspektiv. Takže nejprve dám slovo panu Dumrovskému, poté panu Moskovicimu a poté otevřu diskuzi. Prosím. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost hovořit zde o vývoji situace v Řecku v rámci eh, nově ustanovené skupiny pro finanční pomoc. Jak už právě pan Kaltieri předeslal, eh, v Aténách jsme byli právě nedávno, jsme ukončili tuto návštěvu a jsme schopni vás informovat o stavu věci. Jak víte, eh, vyjednávání pokračuje přímo i nyní, co jsme zde. A v rámci vyjednávání se jedná o dohodu z minulého léta o plnění střednědobých fiskálních cílů, tedy do roku 2018 má být přebytek omezen na 3,5 HDP, nová hospodářská strategie, nezávislá zpráva, penzijní reforma, otevření trhu s energetikou a s plynem a tak dále. A cílem je uzavřít vyjednávání co nejdříve, pokrok bude záviset právě na tom, jak k tomu přistoupí řečtí pro náš naši řečtí partneři. Řecká um, ekonomika přece jen se zdá je odolnější než v létě. Tedy hospodářské údaje, které budeme aktualizovat na začátku května, pravděpodobně nám ozřejmí, že hospodářský růst je lepší, než jsme čekali a že to slibnějším způsobem povede k naplnění fiskálních eh, cílů. Doufejme tedy, že vše svižně povede ke zdárnému konci. Už je to v podstatě na dosah a že i reformy budou posléze prosazovány včas a řádně a že se Řecko už může začít dostávat z krize ve druhém pololetí. Není pochyb, že od léta Řecko už udělalo mnohé pro naplnění své strategie. Mají eh, dvě sady legislativních dokladů, eh, došlo k reformě bankovního trhu, avšak nelze složit ruce v klín, protože tam ještě stále zbývá celá řada opatření k naplnění Eh, je třeba eh, dále pokračovat v reformách. My jsme v říjnu se dohodli na strukturálních reformách, zejména eh, v obranci zprávy, boje s korupcí, sektor spravedlnosti, konkurenceschopnost, privatizace a reforma zdravotnictví. Po technické stránce ze strany v aspektu pomoci Dostává Řecko pomoc jak ze strany Evropské komise, tak i z strany některých členských států a e, naše služba pro podporu strukturálních reform vše koordinujete, koordinuje. E, chci však říci jasně, že Komise pouze koordinuje podporu a samotní řekové si rozhodují o způsobu čerpání zdrojů pomoci i prosazování reform díky evropským fondům je možné podporovat i mimořádná opatření vůči Řecku, která začala v říjnu a 2,3 miliardy bylo uloženo v tom vyhrazeném účtu na následující programové období, takže to je obrovská podpora ze strany finanční likvidity pro řeckou vládu. Abychom zajistili co nejlepší využití, unijních eh, fondů, musí Řecko zajistit, aby všechny správní a um, legislativní kroky doběhly a eh, ex ante kondicionalita byla naplněna do roku 2020 a rovněž i koncepce čerpání unijních fondů. Důležité je zajistit, aby projekty na období 2007 až 2013 eh, byly dokončeny včas a že by budou i profinancovány národními prostředky do lhůty mm, březen 2017 a veškerá kondicionalita ex ante musí rovněž doběhnout řádně do konce letošního roku. A nakonec si zmínit naše snahy prosazovat i Junckerův fond pro strategické investice v Řecku. Evropská investiční banka eh, má 30 eh, členný investiční tým připravuje projekty v rámci EFSI v Řecku, což by Řekům mělo pomoci a první projekt by se měl rozjet v nejbližších měsících. A nyní pár podrobností o pokroku v implementaci, tedy to bylo ve zkratce e, k řeckému pokroku. Děkuji Valdisi, děkuji pane předsedo. Roberto, dámy a pánové, poslanci. Já jsem si přál, abych mohl promluvit před touto pracovní skupinou po jejím založení, takže jsem moc rád, že k setkání došlo brzy, protože já podporuji pravomoci Evropského parlamentu v finanční oblasti a toto právě patří do tohoto trendu a my se budeme maximálně snažit, aby proces proběhl pozitivním způsobem. Valdis eh, hovořil o mm, části mm, pomoci a já se zaměřím Eh, na eh, jednání. Posledně eh, jsme hovořili o dokončení tedy první etapy. Některé výsledky už tady vidíme. Jednak čtyři páteřní banky byly refinancovány do konce roku 2015. Reforma daňová byla velice významná reforma důchodů a vytvoření nezávislé příjmové agentury. Nicméně ještě zůstává řada opatření, která budou muset být přijata, aby eh, byla dokončena první etapa přeskumu, ale nemůžeme na situaci nahlížet pouze z krátkodobého pohledu rozpočtového deficitu, což by představovalo rizika co do růstu a strukturálních reform, což by ve finále mohlo být kontraproduktivní pro dokončení první části programu. Podle stávající situace Eh, a eh, víme, že řecké orgány se zavázaly respektovat určitý vývoj eh, rozpočtu s tím, že přebytek by činil půl procenta eh, v roce 2016, 1,75 2017 a 3,5 procenta v roce 2018 a na tom tedy eh, jsme se dohodli v srpnu minulého roku a za tímto účelem byla přijata řada iniciativ, konkrétně jeden finanční zákon v roce 2016 bude přijatý a dále úspory jednak reforma systému důchodu, která by měla eh, vést k další úspoře 1% HDP, což by vykompenzovalo zase dopady eh, rozsudku o důchodech, dále eh, významná reforma příjmu z, daně z příjmu fyzických osob, kde by došlo k rozšíření daňového základu a omezení daňových úniků a to je další 1% HDP a konečně další opatření, která by dohromady také představovala úsporu 1% HDP. Komise a ostatní evropské instituce jsou toho názoru, že tento balíček 3% HDP má velkou šanci umožnit dosažení toho cíle 3,5 přebytku v roce 2018 a v rámci této eh, diskuze eh, tedy eh, si myslíme, že tento do, eh, proces by nemusel tedy eh, vyústit v negativní dopady. Co se týče Mezinárodního měnového fondu, my se stále snažíme s ním jednat konstruktivně a jsme pevně přesvědčeni, že přítomnost zapojení Mezinárodního měnového fondu je rozhodující. My to považujeme za součást dohody, která byla uzavřena letos v létě a nebo loni v létě a není možné eh, jak si počítat s jinými eh, hypotézemi, které v minulosti byly také předmětem úvah a které mohou eh, sice mm, přinést nějaké výsledky, ale za rok 2015 nemáme ta čísla, takže ten údaj pro rok 2016 a 17 by potom byl někde jinde, ale my mm, tady jednáme všichni společně Eh, stát v, u, brzy nám poskytne čísla za rok 2015, ale my pracujeme v kontextu <clears throat> silné spolupráce, hledání kompromisů a všichni eh, subjekty, no všichni účastníci budou v Washingtonu na schůzi Mezinárodního měnového fondu. Kromě toho v Atenách probíhají i ty iniciativy spojené s vytvořením příjmové agentury, otevření trhu s energetikou a tak dále. Já teď ve stručnosti časový plán. Vedoucí misí byly 2. dubna v Aténách, aby bylo dosaženo co nejrychlejší dohody před schůzí Mezinárodního měnového fondu nebo do konce tohoto týdne. Práce budou pokračovat tento víkend, dnes také jednají, protože došlo k prodloužení o 24 hodin mise vedoucích jednotlivých institucí eh, a takový časový plán by mohl dosáhnout neformální dohody na konci příštího týdne plus dva týdny pro to dokončení legislativního a schvalovacího procesu, takže začátkem května by mohlo eh, být hotovo eh, někdy kolem pravoslavných velikonoc. A naše, co se likvidity týče, ta situace podle našeho názoru je pod kontrolou, ale nemůže to takto trvat nekonečně a proto není možné se dostat do slepé uličky a je potřeba eh, uzavřít ta jednání co nejrychleji. A zdůrazním to, co tady všichni víte, nezbytnou konvergenci mezi přeskumem programu a jednání o dluhu. Je tu několik alternativ. Komise se bude hlavně snažit maximálně usnadnit jednání. Obě témata spolu souvisejí a i tady si myslím, že to bude také na eh, programu Mezinárodního měnového fondu. Takže tolik ve stručnosti stav programu a jednání a jsme připraveni zodpovědět vaše otázky. Thank you very much. Uh... Děkuji. Tady mám právě ten dojem, že obě úvodní prezentace potvrdily, že dohoda je jednak možná, jednak nutná a zároveň zde slyšíme žádoucí potvrzení skutečnosti, že jak Evropská komise, tak i ostatní instituce spolupracují v tom, abychom co nejlépe přizpůsobili fiskální cíle eh, tomu, eh, co jsou schopny přijmout a naplnit řecké úřady. Je to samozřejmě velice obtížná věc a nyní otázky jako první pan Krycos. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. První se týká vztahu mezi Evropskou komisí a Mezinárodním měnovým fondem. Jsou vaše rozdíly, rozdíly mezi vámi spíše o statistice nebo o politice, tedy o tom, eh, jaká politika se má sledovat. Poněvadž eh, na řecké straně eh, řecká vláda tedy dramaticky z, zvětšovala ty rozdíly a, a hovořila o agresivní politice MMF a také řecký prezident říká, že Evropa by byla schopna se obejít bez MMF. Čili prosím, kdybyste mohli tedy popsat, jaké jsou rozdíly mezi vámi a MMF a co s tím chcete dělat, poněvadž ty rozdíly jsou velice důležité. A další věc je financování řecké ekonomiky. To, tady nejde jenom o to, eh, co musí řecká vláda zaplatit eh, věřitelům, ECB a tak dále, ale také jde o soukromé finance. Čili během několika dnů či týdnů bude nějaká dohoda. Čili mm, co přesně můžete říct o financování řecké ekonomiky? Prosím. Ano, děkuji za tuto otázku. Evropská komise a MMF spolupracovali velmi úzce a MMF byl a je součástí toho prvního přeskumu. Takže my máme společné programové cíle a také se shodujeme na opatřeních, jak těchto cílů dosáhnout. My jsme si samozřejmě vědomi, že se poněkud lišíme v tom, tedy v posouzení toho, jaké úsilí je třeba vyvinout pro dosažení fiskálních cílů. Jsou tady určité niance na eh, ohledně strukturálních reform, ovšem ty jsou přemostitelné. Eh, Eh, takže mm, ty rozdíly tady určité jsou, ale máme memorandum o porozumění a eh, také tedy eh, zpracováváme dokumenty, v níž vyjadřujeme vlastní stanoviska. Ovšem, tak to bylo i dříve, to znamená u předchozích řeckých programů a u programů pro jiné země. My tedy Eh, máme tým, který se zodpovídá eh, komisi, dále se zodpovídáme parlamentu a MF má také hm, lidi, kteří se zodpovídají eh, vedení MMF. My každopádně spolupracujeme konstruktivně a pokud se nezhodneme v posuzování výsledků, tak tam jsou žádné nepřekonatelné rozdíly. Pokud se týče financování řecké ekonomiky, eh, budeme, mm, nebo máme tedy uzavřený první přeskum a chystá se další eh, tranše výplat. Mělo by všechno podlehnout, proběhnout podle harmonogramu, neočekáváme žádná prodlení. Tady se naprosto shodneme s Valdisem, jestliže nedojde ke změně politického postoje nebo taktického postoje, pokud nebudeme jednat takticky u takového tématu, eh, kde jsou rozdíly institucionální, procesní a statistické, které stejně budou eh, nakonec eh, vyčištěny na základě údajů, které budou publikovány za pár dní, ale mohu vás ujistit, že vůle všech institucí je zůstat bok po boku a hledat řešení spolu. To si myslím totiž, že je nejlepší jak pro členské státy, tak pro Řecko. Takže nebudu se tady pouštět do nějakých spekulací jaké nacházíme v médiích, kde se snaží vysvětlit různou vůli. Memorandum o porozumění je jenom jedno, jednání probíhají jednotná instituce, jsou e, spolu, i když nezastírám, že některé parametry nebyly stejné. Co se týče financování řeckého hospodářství, opakuji, že pro nás a podle našich hodnocení dnes není problém s likviditou řecké ekonomiky. A jakmile uzavřeme první přeskum, tak budeme moci provést platbu, která je naplánovaná v rámci programu, ale taky víme, že situace v oblasti likvidity se musí průběžně sledovat, protože ta bezproblémovost nebude trvat věčně, proto to musíme sledovat a proto také chceme, aby k přeskumu došlo co nejrychleji, opravdu co nejrychleji. My to hodnotíme tak, že nemáme čas na zbyt a jakkoliv máme čas, pokud by se ukázalo, že by to bylo potřeba, ale ten Jestliže ten čas nebudeme prostě potřebovat natahovat, tak je zbytečné to natahovat a, a, a je lépe jednat co nejrychleji. Udo Bulman. Thank you, Roberto. Um... Děkuji. Udo Bulman. Eh, Pan komisaři, my hovoříme o ekonomice, která v posledních pár letech přišla o 30 svého potenciálu a teď stagnuje. Hovoříme o členské zemi, která eh, podle pana komisaře Dombrovsky se jistě přijala potřebné kroky na naplňování příslušného programu, a hovoříme o programu, eh, který je základním kamenem naší politiky pro Středomoří, zejména tedy eh, vyrovnat se eh, s tím problémem migrace. V Evropě je mnoho různých rizik, chystá se tedy se, kroky ve Velké Británii a Eh, můžete nás ujistit, že v této obtížné situaci eh, eh, žádná instituce, tedy instituce nehrají va bank. Když se setkáváme s někým v Aténách, tedy ať už je to komise pro privatizaci nebo svazy soukromých podnikatelů, tak všichni se shodují na, tím, že, na tom, že teď je ten pravý čas na to, aby se rozpohybovala ekonomika. Čili ptám se, je jisté, že euroskupina, eurozóna hovoří jedním hlasem a jaký je, jaká je šance, že um, bude pokračovat účast Mezinárodního měnového fondu, jinak tedy bychom museli nacházet na řešení. No, eh, pokud se týče první části otázky, ano, Řecko opravdu prošlo dlouhou a hlubokou recesí. Situace se začala zlepšovat v roce 14, kdy řecká ekonomika se dostala opět do růstu, začala klesat nezaměstnanost a Řecko začalo plnit své finanční cíle Mm, a mm, také eh, se vrátila na finanční trhy. A v loňském roce jsme očekávali 2,5% eh, růst. Bohužel tedy eh, politický vývoj zavedl zemi jinam. Došlo k návratu finanční nestability, ale bohužel ekonomický růst potřebuje jako nezbytnou podmínku finanční stabilitu. To znamená, že v minulém roce eh, se nepodařilo Řecku opět růst a skutečně eh, naše eh, zimní prognóza počítá s nulovým růstem v Řecku. Nicméně očekáváme mírně lepší ekonomická, ekonomické údaje, takže snad i mírně lepší výsledky. Nicméně toto ukazuje ještě jednu věc. Řecká ekonomika eh, nyní hraje pod úrovní svého potenciálu, čili je třeba, aby byla obnovena finanční stabilita, tak aby řecká ekonomika se mohla opět zotavit. A eh, čili, eh, já už jsem to říkal dříve, můžeme snad očekávat i nějaká pozitivní překvapení. Ale samozřejmě, tak jak jste naznačili, situace je velmi vážná. Eh, Řecko se potýká s více krizemi najednou, čili ehm, já plně eh, chápu, jak složitá je situace, ovšem ta situace potřebuje řešení a to samozřejmě bude záviset především na tom, jak se k tomu postaví řecké orgány, eh, jak se postavíte i tak tomu memorandu porozumění. Co se týče eurozóny, tak eurozóna hovoří jedním hlasem, ano. Mandát eurozóny hm, máme už z srpna loňského roku a eh, slýchám od eh, kolegu, že se skutečně všichni tímto mandátem řídí. Děkuji vám. Eh, Velmi stručně a v podobném duchu. Za A. Tady nemůžeme hrát nějakou politickou nebo taktickou hru u tak závažného tématu. My jsme si vědomi kontextu, Řecko potřebuje obnovit růst, my potřebujeme Řecko v eurozóně a kromě toho Víme, jaké výzvě Řecko čelí v souvislosti s uprchlickou krizí, ale současně to rozhodnutí není politické, e, jako ve smyslu subjektivním. My a kromě toho pracujeme na základě memoranda o porozumění, které představuje naši cestovní mapu a, a jak říkám, už bylo zaznamenán velký pokrok v jednání. Společné hodnocení všech institucí je jednotné s tím, že zatím ještě nejsme na, ve fázi závěru a proto je potřeba na tomto objektivním základě pokračovat. A za třetí, souhlasím s vámi, nemůžeme ztrácet čas, ta situace samozřejmě obavy vyvolává a čím rychleji toto uzavřeme, tím rychleji můžeme vyplatit další tranči a e, důvěra v růst se může vrátit, může se e, znovu vytvářet pracovní příležitosti a samozřejmě to bude tím lépe. Takže opravdu my si s tím nemůžeme nějak hrát a musíme se snažit co nejdříve to ukončit, ten, mm, ta jednání a já si myslím, že to je možné a ideální by bylo to moci uzavřít do konce týdne, tak, aby bylo možné ty následné procesy realizovat v rámci euroskopiny co nejdříve. Děkuji. Bernd Luke, prosím. Moje otázka směřuje k panu Moskovisimu. Ono někdo líknul protokol spolupracovníka Mezinárodního měnového fondu a obsah tohoto zápisu nebyl příliš lichotivý pro eurozónu, protože tam zaznělo, v podstatě, že eurozóna vždy ustoupí, ať už se v Řecku odehraje cokoliv, že v podstatě nemá žádnou červenou linii vůči Řecku. A moje otázka je velice jednoduchá. Máte takovou červenou linii a pokud ano, tak v čem spočívá nebo kde leží? Tento typ dokumentů, já nevím, o čem konkrétně mluvíte, Jestli došlo k nějakému úniku nebo ne, to já neberu v potaz. Instituce spolupracují, právě jsem řekl, do jaké míry Mezinárodní měnový fond je podle mého názoru nezbytný. A ono je to jednoduché. My nemáme žádné červené, žluté, oranžové, bílé linie. Máme prostě cestovní mapu. A tato cestovní mapa je pro nás společná a to je memorandum o porozumění. A to, myslím, není prostor pro subjektivní interpretaci. Já bych byl proto, abychom příliš nepolitizovali téma, ani abychom je příliš katastroficky nepolemizovali. Je to hm, jednání o osudu země, která ztratila 30 hospodářského výkonu, musí samozřejmě eh, hm, jak si eh, přijímat různá opatření, snažit se, to je jasné a nemůžeme tady eh, zapadnout do nějaké hry instituce spolupracují, jednají společně, jednáme všichni společně, eh, ty parametry musí se shodovat eh, na eh, základě určitých skutečností a v duchu memoranda o porozumění, které bylo jaksi velmi pracně dosaženo a v jedné zemi kterou dobře znám. Eh, zaznělo, že je, eh, určitě dosáhneme eh, dohody co nejdříve a komise proto dělá všechno. Sylvie Goulart. Sylvie Goulart. Dobrý večer, děkuji, že jste přišli. Já mám jednu otázku. E, v kontextu tady trošku v některých zemích dělá problém nezávislost Evropské centrální banky. A chci se zeptat v souvislosti s e, Řeckem, je tato nezávislost dostatečně respektovaná? Domnívám se, že to je poměrně významný prvek. Můžete to upřesnit? Eh, já eh, jako nezávislost Evropské centrální banky, to je prakticky vzduch, který dýchám, tak já nechápu vaši otázku. No, mám dvě otázky. Za prvé, od založení trojky a institucí se jedná o úkol Evropské centrální banky oproti ostatním a pan Draghi několik několikrát říkal, že ECB pomáhá ostatním eh, institucím, tak jestli toto potvrzujete. A kromě tohoto konkrétního případu, nemyslíte si, že je zvlášť důležité v stávajícím kontextu, když říkáte, že to je vzduch, který eh, dýcháte, pak jistě taky čtete i noviny a tam čtete to, co já. Tak, a to je vážná věc. Během krize eh, proběhla reakce, kdy se vytvářely instituce, pak jsou tu ty dlouhodobé perspektivy a dopady, které to může mít v kontextu, kdy některé vlády se snaží ovlivňovat politiku ECB. Já vám budu odpovídat v obráceném gardu Když říkám, že to je vzduch, který dýchám, tak tím chci říci, že prostě si myslím, že přispění Evropské centrální banky do, pro budoucnost a pro euro je zásadní a mám plnou, plný respekt ke způsobu, jakým slova a činy Maria Draghiho přispěly ke stabilizaci eura a myslím, že nikdo, včetně těch, kteří v minulosti trvali na tom, aby Evropská centrální banka byla nezávislá. Nikdo toto nespochybnil a je důležité, aby tento, tyto rozhodovací procesy mm, jak si byly respektovány mm, všemi zúčastněnými stranami a Eh, to tež se týká samotných rozhodování a domnívám se, že nepřichází v úvahu žádné spochybňování nezávislosti ECB. A k té druhé otázce je pravda, že když se podíváme na detailní způsob fungování institucí, teď mám na mysli třeba trojku, tak vždy bylo jasné, že Evropská komise má specifickou roli a je pravda také, že tam vlastně je tím partnerem číslo jedna, ale já si nemyslím, že by ECB zaostávala. Já myslím, že ty role poměrně dobře do sebe zapadají a takže bych netvrdil, že je to aktér jako druhořadý, ale tady Evropská komise plně nese svou zodpovědnost, tak jako šéf mise e, nese svou odpovědnost v první linii, jakož i Evropský mezinárodní měnový fond a tak dále které přehrávají jaksi svou vůči roli, ale za naprosto nezávislého fungování jak Mezinárodního měnového fondu, tak Evropské centrální banky. Uh, well, uh, yes, just to... Ano, já bych si dovolil pouze doplnit tady pana kolegu Moskovisiva. Samozřejmě, že respektujeme nezávislost Evropské centrální banky. A rovněž ctíme příslušnou ehm, smlouvu, úmluvu. Tam se říká, že Evropská komise v součinnosti s ECB má prosazovat eh, tuto činnost při úzké spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem. A my přesně takto fungujeme. Eh, smlouvy počítají s tím, že ECB je zapojena do všech programů ECM, e do podpory bankovního sektoru, poskytování finanční pomoci a tak dále. Děkuji, říká předseda Dimitrios Papadimoulis. Petře, έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Μοσκοβισή. Κύριε Επίτροπε... Já mám otázku na pana Moskovisiho. Pane komisaři, já plně souhlasím že skutečně nemůžeme ztrácet čas. A vy už jste řekl, že při aplikaci té dohody bylo dosaženo k určitém, určitého pokroku, ale také mezi Evropskou unii a řeckou vládou eh, pohledně toho hodnocení. Proto mám tuto otázku jaké body je třeba ještě naplnit, aby to první vyhodnocení mohlo být uzavřeno. Podle mě, tedy podle toho, co vím, eh, řecká vláda předložila návrh úpravy penzijního systému v tom smyslu, že má být vytvořen pojišťovací fond. Já nevím, jestli jste tady eh, na tom jste se shodli. A Eh, taky otázka, zda je možné takto spořit zhruba 1% HDP. Dále eh, se hovořilo o 75% krácení důchodu. A pak máme ještě doplňkové důchody a tam eh, to jsou také určité škrty. A pak tam máme ještě nějakých 25% by mělo pocházet zhruba z, tedy ze zvýšení příspěvků do důchodového pojištění. No a pak tedy otázka eh, je eh, sociální eh, dohody, poněvadž vlastně mm, to by museli všechny ty složky společnosti souhlasit. A tady de facto Eh, je eh, hrozba tedy zvýšení zdanění, což asi eh, nebudou pracující akceptovat. A další bod, pokud se týče nesplácených půjček, ano, tady je celkem malá, malý prostor jenom a určitá, dojde tedy ke zrušení ochrany Eh, určitých eh, věřitelů a to se de facto eh, týče tedy určitě majetku, ale nebude se to týkat půjček, které jsou na první nebo jediné bydliště. Pouze ty jsou z toho vyňaty. Čili otázka je, jak to tedy v tomto má být dál. Já nebudu zacházet do podrobností té diskuse, protože ta jednání ještě neskončila a stále probíhají v Atenách. Právě v tuto chvíli já jsem v kontaktu s naším šéfem mise, hovořil jsem s ním opakovaně v posledních dnech a s ministrem financí eh, Řecka, naposledy v sobotu večer, mm, takže ta práce pokračuje. A z našeho pohledu došlo k dobrému pokroku, co se týče reformy daně z příjmu, důchodu, vytvoření příjmové agentury a e, teď spolu s ostatními institucemi a Mezinárodním měnovým fondem pracujeme na udržitelnosti toho celku. A myslíme si, že v tuto chvíli zatím ještě nejsme úplně v cíli, tak aby bylo možno jednání uzavřít takže jednání pokračují, pokračují právě v tuto chvíli, výsledky se dozvíme v noci a v následujících dnech proběhnou všechny potřebné diskuse před odjezdem do Washingtonu a během eh, setkání ve Washingtonu, abychom viděli, jak si stojíme. Opakuji, my máme jednu linii a to je respektování memoranda o porozumění, což a to jsou finanční požadavky a rozpočtové požadavky, které musí být naplněny. A co se týče non-performing loans, tam se situace zlepšuje a těch M, e, e, takže MPL se zlepšují a by se zlepšila i kapacita. Většina bank e, se zapojila do řešení problematiky podniků MPL a ehm, kodex eh, občanský zákonník a nové zákony ohledně NPL ehm, představují určité pokroky s tím, že ještě bude potřeba přijmout určité další kroky tak aby mohlo dojít k restrukturalizaci veřejného dluhu a e, orgány dohledu musí stanovit cíle bankám. E, takže potud, co se týče e, občanského jednotí, e, soudního řádu e, a jeho implementace, e, v po, na, to, což následovalo po řadě stávek během roku. Takže teď je klíčové, aby nejprve bylo přijato to, co bylo domluveno, a potom náležitě implementováno. A to se týká i předchozí otázky. Byl zaznamenán dobrý posun, ale ještě není úplně všechno hotovo. Thank you. Ernest Děkuji, Ernest Urtason. Děkuji. Děkuji pánům komisařům za jejich přítomnost. Ne. Zde dvě otázky. V první se vrátím k tomu, o čem hovořil můj kolega. Když nám bylo řečeno, že v diskusích o stabilizaci penzijního systému řecká vláda navrhuje Tři letý cyklus zvyšování eh, příspěvku o 1% a údajně s tím instituce ani komise nesouhlasí? Byli byste to schopni potvrdit a pokud ano, tak z jakého důvodu nesouhlasíte? Další věc. Komise údajně výboru, příslušnému výboru, sdělila, že instituce by nikdy nesáhly na nominální hodnotu samotných penzí a já jsem se chtěl ujistit, e, zda tedy naopak je pravdou, že by nominální hodnota penzí měla klesat. A e, pak ještě pan Statakis e, řekl v Aténách, že cíl 50 miliard není vlastně reálný. On konkrétně řekl, že letos by šlo hovořit o cíli 2,5 miliardy a obecně privatizační program by maximálně mohl mít za cíl 6,5 miliardy. Konkrétní otázka trváte jako komise na cíli 50 miliard, jak se zmiňuje v memorandu? A nebo souhlasíte s těmi údaji, které jsem právě citoval? Uh, okay. so, uh, as... Dobrá. První otázka týkající se penzijního systému. Jak už zde vylíčil Pierre, Jedná se o téma, o něm se stále ještě jedná a řecká vláda předložila poměrně komplexní návrh. Už před několika měsíci. No a v jeho rámci je i zahrnuto postupní zvyšování příspěvku sociálního zabezpečení. To je jeden z prvků. Stále ještě ovšem diskutujeme a jsme přesvědčeni, že opravdu dohoda je na dosah na dosah ruky a měl by k ní dojít v nejbližších buď dnech nebo týdnech. Doufáme, že dosáhneme cíle, který byl stanoven i v memorandu porozumění, totiž dlouhodobá udržitelnost penzijního systému v Řecku, jednodušší systém a zároveň penzijní systém, který bude lépe sladěn s celoživotním přispíváním občanů celoživotními platbami do penzijního fondu. Více říci nemůžeme, protože jednání stále pokračují. Ten design bude zveřejněn, když bude hotový. Otázka týkající se privatizace. Ano, v skutku. V oblasti privatizace a přínosu finančních eh, finančních výnosů. Tam čekáme, že 2 až 2,5 miliardy eur se dostaví už letos, 215 eh, tisíc eur v loni a že do roku 2018 tam je skutečný cíl 6 2,2 miliard výnosů z privatizace. Ono je to stěžádostivý cíl, ale dosažitelný, pokud vláda neutuchajícím způsobem bude pokračovat jako v posledních měsících. Těch 15 eh, miliard to je spíše dlouhodobý cíl a spíše šlo o vyjednávací stanovisko komise v rámci memoranda porozumění v srpnu. A privatizační fond je zcela jasně součástí většího celku. Tedy, co se týče současného stavu věcí a toho, jak je to nastavováno, jedná se o druhou sadu milníků, kde řecké úřady potvrdili privatizační fond a zprovozní jej co nejdříve, už letos. Legislativa musí být schválena jako součást prvního přeskumu. Nový fond musí začít fungovat co nejdříve po přijetí nové legislativy. V současné době tedy běží souběžně pár iniciativ, tedy ustanovování fondu, finanční model, eh, investiční prostředí, koncipování seznamu firm, které by měly být při, privatizovány, jejich příprava těch firm a výběrová komise, privatizační komise, práce pokračují a vidím to jako něco, co se zvládá dobře. Pěr k tomu chce něco dodat? Ne, dobře jsou tam kolegové z EFDD, pan Hanemans. Děkuji. Já bych chtěl navázat na otázku pana Lukr. Mě nevadí, když na to odpoví pan Moskovici a já se zeptám nizozemsky. Eh, konverzace eh, Wikileaks Eh, tedy eh, to, co eh, se odehrálo na půdě MMF, vy jste to tak nějak zahrál do autu, ale já tady mám takovýto dokument. My tady vidíme, a to je citát, že oni se na něčem de facto dohodnou a potom druhý den už to zase neplatí. Oni prostě eh, nefunguje, nefunguje to pro ně. Eh, všechno se mění, pokud tedy si eh, lidé chtějí. Čili co z tohoto úniku vidíme? A my, my jsme se na toto ptali a tady bylo řečeno, že to neznamená, že ECB by to tak skutečně viděla nebo s tím souhlasila. E, dobře, e, měnový fond, e, ten prostě má určitou linii, ale zdá se, že v komisi je určitý Eh, odpor proti odbepisování dluhu, tak jak by si to přál eh, Mezinárodní měnový fond. Eh, čili bude něco takového součástí té dohody nebo ne? Za prvé já opakuji, nehodlám komentovat. Nebudu komentovat úniky informací, u nich ani není příliš jistá jejich důvěryhodnost a řeknu, že naším cílem je globální dohoda. A samozřejmě v tomto kontextu jsme si vědomi toho, že bude potřeba vytvořit souvislost mezi samotným programem a snížením služby řeckého dluhu. To bylo uvedeno v listopadu 2012 v té dohodě za některých podmínek, tedy že toto takto musí nastat. V okamžiku, kdy se začne hovořit o, dů, o tom dluhu, ten okamžik se blíží a komise je na to připravená s tím vědomím, že eh, členské státy nemají příliš eh, ochoty k takzvanému herkac. A vy jste hovořil o návrzích a opatřeních, která vždy byla stěžení, to znamená přijmout dohodu je jedna věc a její aplikace je druhá. Takže implementace, to je klíčové slovo pro nás, pro všechny. Nás nemůže uspokojit dohoda, jejíž aplikace nebude garantovaná, protože jediný smysl do, dohody nebo reformy je vlastní zájem Řecka, jinak bychom se do těch jednání vůbec nepouštěli. A opakuji, nesnažme se příliš tlačit na nějaké scénáře. Mezi institucemi je to jednoduché, my máme společný cíl, to jádro, máme institucionální stanoviska, která, jak si ta výchozí stanoviska nejsou totožná, nebo hodnocení statistik není statožné, ale my ty instituce nerozdělíme, protože Jedině společně mohou dosáhnout dohody a to je pro nás naprosto klíčové. Thank you. Now we have a... Uh, Děkuji. A nyní spontánní tazatele, tedy Jakob von Weizsäcker jako první. Já plně chápu. A je správné i obezřetné, že nekomentujeme úniky informací. Na druhé straně dává smysl ponořit se hlouběji do mm, tohoto vyšetřování v uvozovkách, protože správně jste eh, zde to charakterizoval tak, že kompromisu dosaženo nakonec bude. A ono je to pravda, ale nebezpečí spočívá v tom, že se bude znovu jednat o kompromis založený na nedostatečných reformách, eh, přehnaných odhadech eh, primárních přebytků a nedokončenou či eh, neúplnou analýzu zadluženosti. A mně připadá, že evropští evropské banky a řecké úřady zde se dostávají do určité pasti a my bychom neměli v té pasti skončit. A já se táži, jak můžete ujistit naše voliče, že to nebude takový ten zhnilý kompromis, kterého dosáhnete v létě. Že se bude jednat naopak o kompromis založený na eh, skutečné analýze, realistické analýze řeckých potřeb, rovněž i toho primárního přebytku přebytku a analýzy zadluženosti. Jo, jo. Eh, as regards this... Pokud se týče této otázky, ano, my konstruktivně spolupracujeme s MMF a v našem posouzení máme určité drobné rozdíly, které ovšem se podaří přemostit. Co se týče Eh, přehnaných primárních přebytků. Tak eh, tyto se vyskytovaly už v memorandu po porozumění eh, loni v srpnu a dohodli jsme se na 2,5 HDP, což je méně než v tom předchozím programu. A toto je cíl primárního přebytku, tak jak to komise vyjednává. Co se týče reform, řekl jste, že jsou nedostatečné. Skutečně strukturální reformy zaměřené na modernizaci řecké ekonomiky jsou velmi nezbytné. A my velmi intenzivně spolupracujeme s řeckými orgány a byl to tedy program, který měl prioritu, je tedy eh, implementován v předstihu. De facto se tyto programy naplňují ještě předtím, než se uskutečňují platby Řecku. Takže my tady máme eh, první skupinu cílu a druhou skupinu cílu a mm, můžeme říci, že Řecko zatím ty reformní cíle plní, ale je třeba dělat ještě více. Pokud se týče analýzy udržitelnosti dluhu, eh, samozřejmě, že potřebujeme realistickou analýzu udržitelnosti dluhu, a my jsme takovou analýzu provedli loni v srpnu a ukázalo se, že udržitelnost eh, dluhu je trošku ohrožená, je, tedy jsou tady určitá rizika pouze. Já bych eh, to příliš ale nepřeháněl možná, že tedy eh, hospodářské výsledky a eh, fiskální výsledky budou nakonec eh, lepší, než jsme očekávali v tom srpnu. A jak říkáme, chceme zůstat realisty a nechceme zbytečně upadat do pesimismu, co se týče budoucnosti. Také všem víme, že ta otázka analýzy dluhu přímo souvisí eh, také s otázkou dluhovými opatřeními. A tady samozřejmě máme poněkud eh, omezené možnosti, to už řekl Pierre. A my tady eh, skutečně chceme dokončit ten přeskum bez herkatů. V této souvislosti ještě bych řekl pár slov. Já bych rád zadusil hned v, jaksi v kolebce myšlenku té, toho rozdělení institucí na ty, které jsou pracovité a ty, které jsou líné. Prostě společně musíme nalézt společný konečný bod a to je nezbytné. Ale také chci podpořit týmy komise velice pevně a jasně. My dnes odhadujeme, že pokud se nám podaří dokončit jednotlivé reformy, důchodová, daně z příjmu a dalších opatření, abychom vygenerovali ten 3% balíček, tak by to umožnilo dosáhnout toho cíle eh, eh, přebytku 3,5 v roce 2018. Komise to hodnotí trošku jinak, protože ten výchozí bod 215 eh, vnímá jinak, trochu přísněji, ale my to není taktický přístup, to není, že chceme být hodnější nebo zlejší. My jsme prostě přesvědčeni, že je potřeba realisticky postupovat na základě e, jaksi údajů nepříliš optimistických a nepříliš pesimistických. Teď se dozvíme statistiky, které jaksi ty dvě verze rozsoudí a nakonec je potřeba nalézt objektivní řešení. Protože pokud by se ukázalo, že my se pleteme, pak to bude znamenat, že ta obtížná řešení se budou muset eh, přijmout později. A takže důležité je chovat se objektivně, v klidu a já jsem přesvědčený, že komise vychází z, eh, ze správných hypotéz, další evropské instituce toto potvrzují, nejsou nějaké zásadní rozpory mezi Mezinárodním měnovým fondem a Evropou, ale my i ECB a další jsme v zásadě e, za zajedno a já jsem přesvědčený, že najdeme ten rovnovážný bod a prostě nás nikdo nerozdělí. A my se nesmíme nechat rozdělit. To by byla vážná chyba, které se nedopustíme. Thank you. And why am I... Děkuji. A e, skutečně dá se říct, že e, ta e, vlastně e, fakta a čísla jsou také lepší, než to bylo dříve. Pervaš Beres? Děkuji, omlouvám se, že jsem přišla trochu pozdě. Jsme se, já jsem se taky účastnila té mise do Aten, takže bych chtěla komisi říci, že aniž by snad potřebovala uklidňovat, tak musím říci, že zástupce komise pan Kostelo na nás na místě udělal velice dobrý dojem. E, ta diskuse byla plodná a, a plná důvěry. A chtěla bych říci, že v delegaci se mi zdálo, že atmosféra je e, takovou koalicí dobré vůle. E, e, v tomto kontextu. Pan komisař Moskovici na to částečně odpověděl, když říkal, nikdo nás nerozdělí. Ale pokud by měla probíhat diskuse mezi institucemi, tak ten um, obecný dojem po misi do Aten, tak se zdá, že ti, kteří jaksi mají tu legitimitu, ti, kteří jsou v terénu zapojeni, ti, kteří musí uh, sehrát vůči roli, to jsou instituce Unie. A v této souvislosti jednání, která probíhají a kde zjevně otázka dluhu tím, že jsme se k tomu zavázali v rámci uzavřeného memoranda, musí být na stole, tak se mi někdy zdá, že dochází k jakému si vydírání nebo že snaze vydírat eh, s tím, že jako a tato instituce by řekla to a jiná ono a, a jak si dochází k licitování ohledně dluhu. Ale vzhledem k tomu, že tady tu vůči roli má Evropa, tak by asi měla to být také ona, kdo vyšle ten signál v tom smyslu, že je na čase v klidu a důstojně přistoupit k této otázce s e, Mezinárodním měnovým fondem Eh, a, a že nemůže jaksi být hluchý k tomu, co vyplývá eh, jaksi eh, jednak z poznatku delegace, která, která Atény navštívila a také tedy pozice komise. Co se dluhu týče, to si přiznejme, iniciativy jsou, myslím, obráceně. Spíš Mezinárodní měnový fond eh, jakoby je na toto téma v čele. A to je taky součást těch diskuzí. Protože čím budou ty reformy výraznější, tím eh, menší úsilí bude vyžadovat ten dluh. Takže to je součást těch parametrů, které musíme upravit ty obě otázky nejsou oddělitelné, takže ve finále budou projednány a řešeny společně. Já mám pocit, že ve Washingtonu do konce tohoto týdne se asi začne hovořit o obou tématech. Všichni společně, všichni aktéři kolem stolu budeme mít všechny parametry, šéfové misí dokončí svou práci na místě, uvidíme za jakých podmínek, já doufám, že se posunou co nejdál a je na čase hovořit o celém tom komplexu. Jsme k tomu připraveni. Thank you very much. Děkuji. Tady se domnívám, že tím můžeme uzavřít tuto část zasedání skupiny pro finanční pomoc. Srdečně díky pánům komisařům. A my zde setrváme na další část, což je formální zasedání výboru ECON. I když samozřejmě, že ani u této části není nutné zde s nějakými závěry přicházet, protože ono je to vlastně jasné, co jsme se zrovna doslechli. Všichni si to můžeme dát dohromady a závěry ty se dostaví v nejbližších hodinách až dnech. A nyní přecházíme k hospodářskému dialogu. Soustředíme se o e, postup v rámci makroekonomické rovnováhy a prohloubeného přeskumu. Tady se jedná o přeskum velice významný, jak z pohledu metodologie, Jde totiž o určité inovativní záležitosti zde a zároveň hovoříme i o vyhodnocení makroekonomických, ať už rovnovách či nerovnovách eurozóny. Obracím se tedy na pana místopředsedu Dombrovskise, aby nám prezentoval svá zjištění a úvahy. A posléze ještě Pěr a celkem máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. V první řadě vám děkuji za pozvání na toto zasedání v rámci hospodářského dialogu, což je zcela zásadní součást naší úvah týkajících se ekonomické sociální a hospodářské politiky v rámci Evropského semestru. Dnes vám mohu prezentovat současný stav věcí z pohledu postupů v rámci makroekonomické nerovnováhy a rovněž i určité novinky, které máme v letošním roce. Pierre pak pohovoří o konkrétních případech u konkrétních zemích a tam, kde došlo k nerovnováhám, tak vše proanalizuje. V únoru jsme zveřejnili prohloubenou analýzu u těch 18 členských států, u nichž jsme zjistili, že je třeba situaci dále zkoumat a minulý týden jsme prezentovali situaci e, v, na Kypru, který se na konci března už dostal z toho mimořádného programu a stal se jednou ze zemí, které již, již se týká standardní hospodářská politika spolupráce a příslušný rámec v rámci evropského semestru. Naše analýza prokazuje, že e, celá řada členských států se snaží korigovat nerovnováhy, i když výsledky nejsou všude stejné. Přizpůsobování makroekonomických nerovnovách pokročilo, ale není zdaleka dokončeno. U mnohých členských států vidíme vysokou úroveň zadlužení jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru a nezaměstnanost, i když klesá, stále ještě v některých členských státech je velice vysoká, zejména v případu mládeže a v dlouhodobě nezaměstnaných. Obnova, hospodářská obnova pokračuje, avšak externí prostředí je e, stále obtížnější, a stejně tak i politický kontext, e, obavy o bezpečnost a geopolitické pnutí to je něco, čím se musíme zabývat všichni a e, migrační krize je rovněž vážnou výzvou pro všechny evropské politiky a e, populismus je hrozba, která e, se zvyšuje. Tedy právě nyní musí Evropa zrychlit v implementaci reform, konsolidovat důvěru občanů a snažit se o to, aby reformy začaly co nejdříve i fungovat a vedly k růstu a tvorbě pracovních míst. Dalšího pokroku lze dosáhnout i při úzké součinnosti s národními parlamenty, sociálními partnery a zainteresovanými stranami, tak aby ty reformy měly ten správný tvar. E, aby komise tento proces stimulovala, zveřejnila stejně jako v roce 2015 eh, zprávy pro konkrétní země už na začátku roku. A jak jsme slibovali v dokumentu, v říjnovém dokumentu, ke krokům směrem k do završení hospodářské a monetární unie. Zveřejnili jsme rovněž i celou řadu kroků k posílení eh, postupu pro řízení makroekonomických nerovnovách a zvýšili jsme transparentnost. Za prvé, stabilizovali jsme a upravili jsme kategorie MIP. Takže e, ve srovnání s šesti kategoriemi máme nyní pouze čtyři. E, není žádná nerovnováha, nerovnováha je přítomná, nerovnováha je nad, nad průměrem a nerovnováha nad průměrem s opravnými kroky. V tomto hodnocení u šesti zemí jsme, za, eh, jsme registrovali takzvané excessive imbalance, to je Bulharsko, Kypr, Francie, Chorvatsko, Itálie, Portugalsko u sedmi, pouhou nerovnováhu, to je Irsko, Slovensko, Španělsko, Finsko, Německo, Nizozemsko a Řecko. Ehm, čtyři členské státy. Eh, u těch jsme nerovnováhu nezaznamenali, to je Belgie, Maďarsko, Rumunsko a Spojené království a eh, ani u Austro, eh, Rakouska a Estonska jsme poprvé nezaznamenali žádnou nerovnováhu. Eh, musíme nyní posílit etapu follow-up, monitorovat se budou všechny země, u nichž byla nerovnováha zaznamenána. Samozřejmě, že monitoring bude, jeho intenzita bude záviset na eh, škále na objemu nerovnovách, na rozsahu nerovnovách. Za druhé, máme nyní i zjištění eh, prohloubeného přeskumu v rámci takzvaného MIP Assessment Matrix, tak, aby vše bylo jasné a transparentní. A nakonec budeme mít i takzvané MIP Compendium, kde budeme prezentovat právní základ pro MIP, vysvětlíme, jak komise přistupuje k analýze a provedeme určitou inventuru implementačních kroků v rámci MIP a prvních let jeho fungování. Všechny tyto kroky pomohou dosáhnout lepší přehlednosti toho, jakým způsobem je MIP implementován a posílí MIP jako nástroj dohledu a politické spolupráce. Pierre nyní pohovoří o konkrétních zemích. Děkuji. Mm, kolego, ten, eh, to poselství je eh, jednoduché v rámci mírné obnovy ekonomického růstu dochází k pozitivnímu posunu nejenom v eurozóně, ale i v celé Evropské unii, takže tolik k roku 2016 a hloukovému přeskumu. A co se týče detailů, tedy 16 zemí už bylo předmětem sledování v rámci makroekonomické nerovnováhy. Seznam tady nebudu vypočítávat. Poprvé byla vypracovaná zpráva pro Rakousko a Estonsko v rámci mechanismu varování v listopadu 2015. Dále jedna, eh, hloub, jednohloubkový přeskum byl eh, realizován pro Kypr. Ale hlavně chci zdůraznit horizontální aspekty, které z těch přeskumů vyplývají. Za prvé je to korekce vnějších vnější nerovnováhy, která se vyvíjí v zemích, kde měli vysoká externí pasiva a e, velké deficity z doby před krize se zmenšily až proměnily v přebytek a konkurenceschopnost vůči nákladům se zlepšila. V některých případech bude potřeba e, udržet e, přebytek proto, aby se zredukoval vnější dluh. Samozřejmě určitá niance tady je, že eurozóna má v současné době největší, největší přebytek ve světě eh, a eh, současně dochází teda k určitým korekcím. Druhý horizontální aspekt je vysoká míra zadlužení, která stále vyvolává obavy Eh, ta zadluženost nadále je na historicky vysoké úrovni v některých zemích a to se týká eh, různých odvětví, jak dom, eh, domácností, podniků, veřejného sektoru, ale dochází jaksi k ozdravným procesům, nicméně ještě existují problémy, které je třeba řešit. A nyní, co se týče závěrů hloubkových přeskumů. Francie, Itálie, Chorvatsko, Bulharsko, Portugalsko a Kypr eh, trpí velkou eh, makroekonomickou nerovnováhou. Poprvé se eh, na seznam dostal Kypr, té, co opustil tedy tu předchozí fázi. A u ostatních pěti zemí je to vlastně stejná kategorie jako v minulém období spuštění toho nápravného procesu. Eh, tam komise bude hodnotit eh, na základě přijatých reformních programů. Sedm dom, eh, zemí je v takzvané fázi nerovnováhy, je to Německo, Irsko, Španělsko, Nizozemsko, Finsko, Slovinsko a Švédsko, to bylo loni také, ale na, na rozdíl od eh, loňského roku jsme omezili počet kategorií, eh, ve kterých jsou sledovány, aby eh, bylo to vyhodnocování s naší a u šesti zemí. Není nerovnováha a to znamená země, kde rizika poklesla, to je Belgie, Maďarsko, Rumunsko a Spojené království a to tež platí i pro Estonsko a Rakousko. A nyní stručně na závěr k budoucím etapám komise zhodnotí situaci eh, v souvislosti s národními reformními programy a programy konvergence, které předloží jednotlivé státy. A ehm, tyto výsledky budou publikovány v květnu. A my v květnu také vypracujeme specifická doporučení pro jednotlivé státy. Jejich cílem bude samozřejmě korigovat nerovnováhu, která vyplynula z hloubkového přeskumu. Takže tolik ve stručnosti situace globálně i konkrétně. Thank you. First speak. Děkuji. A jako první promluví Pablo Zalba. Děkuji vám, pane předsedo, eh, pane místo předsede, předsedo Dombrovský, pane kusaři Moskoviči. Eh, děkuji vám eh, za to vysvětlení, které jste nám poskytli. Španělsko, no, Eh, Španělsku se nepodařilo dosáhnout eh, deficitních cílů a je to tím, že eh, jsou problémy v regionech. Nicméně stávající vláda se jasně zasazuje za to, aby se sliby plnily. Španělská vláda již zpřísnila opatření kontroly rozpočtových výdajů v regionech. Co se týče finanční a rozpočtové stability, tady došlo k přijetí velmi tvrdých opatření. Ale eh, skutečně eh, jinak eh, je Španělsko na dobré cestě, poněvadž ten deficit se nám už tak podařilo zmenšit o polovinu. Teď k politické situaci. Máme tady možnost velké koalice anebo vlády, které se budou účastnit také radikálně levicové strany. Já tady eh, nechci, abyste tady eh, říkali nahlas, co je pro vás lepší. Eh, já mám svoje preference. Ale zajímal mě, jak důležité jsou ty reformy za poslední dva roky, které se podařilo prosadit a jak to vypadá se strukturou veřejných dluhů. A domníváte se, že politika, jak to navrhují některé, některé strany, například zvyšování veřejných výdajů, jestli je to skutečně možné, a domníváte se, že se takto podaří Španělsku udržet růst, jestliže by se eventuálně rušily reformy přijaté eh, v minulých letech, nebo kdyby došlo k restrukturalizaci dluhu, jak to někteří přejí? Ta situace je vážná. Já jsem se sice trochu usmíval, když jsem poslouchal vaši otázku, tak jsem se především usmíval v souvislosti s minulostí. Já se pamatuju, když jsem jednou předkládal stanovisko, eh, kde bylo řečeno, že rozpočet by mohl představovat 4,7, bylo mi řečeno, že to má být 4,2 a zažil jsem pár docela těžkých týdnů eh, v španělském tisku, ale s španělským kolegou jsme se shodli na tom, že se komise v podstatě příliš nemýlila. Takže teď se pohybujeme kolem 5%, čili je vidět, že ty eh, analýzy komise eh, byly platné a je třeba přijmout ještě opatření a snažit se. Ale jinak já se nemám co vyjadřovat k, ke zvoleným řešením, eh, která vláda v nadcházejících týdnech přijme, nebo dokonce co se stane po volbách, ale nepřímo vám odpovím. Ať už bude vláda jakákoliv, tak je potřeba se vrátit eh, do eh, rámce paktu stability a růstu a těch parametrů, které tam jsou definované. V jakém termínu pan Rachoj už požádal o prodloužení lhůty? komise se k tomu postaví zodpovědně a bude prosazovat to, co je jejím úkolem, to znamená dodržování paktu růstu a stability. Platilo to v minulosti, platí to v přítomnosti a bude to platit i v budoucnosti. Thank you. Uh, well, um... No, jen bych něco málo uh, přidal k tomu, co řekl Pierre. Uh, skutečně my jsme už v březnu vydali autonomní doporučení pro Španělsko a zaměřili jsme se právě na toto, co říkáte. To znamená eh, kontrola výdajů na regionální úrovni. A toto je skutečně ten, ta hlavní příčina, proč Španělsko eh, v loňském roce výrazně minulo eh, své fiskální cíle. A o tom jsme také hovořili se španělskými úřady, a sice jak by Španělsko mohlo zajistit fiskální disciplínu a sice na všech úrovních vlády. Jak na vládní, tak regionální. Pokud se týče dalších kroků, tak ty byly rovněž eh, učiněny eh, v souvislosti s našim, našimi posudky po, pro další země. Eh, poté jsme získali fiskální údaje z Eurostatu a podle toho jsme potom aktualizovali fiskální prognózu. A takto jsme to tedy zasali eh, do jednotlivých zemí v souvislosti s řízením pro nadměrný deficit a eh, také v rámci paktu stability a růstu. Plně souhlasím s Pěrem v tom, že eh, komise se určitě nechce vměšovat do partajní politiky v členských zemích, to je jasné. Ovšem Španělsko v minulých letech eh, výrazně pokročilo, pokud se týče implementace reform a eh, také pokud se týče ekonomického zotavení, eh, Španělsko je vysoko nad průměrem eurozóny a také nezaměstnanost výrazně klesá, i když je pořád příliš vysoká. Takže aby eh, se udržel směr reform, tak eh, je třeba nepodkopávat eh, dosažené reformy. A co se týče restrukturalizace dluhu, tak tady myslím, že je především důležité nevytvářet nejistotu, poněvadž Španělsko je schopno splácet své dluhy, čili vůbec nemá smysl zahajovat tuto debatu. Podstatné je udržet reformní eh, hybnost a také udržet si důvěru trhů, eh, aby Španělsko se mohlo financovat za přiměřené eh, úrovně úroků. Ano, takže to byla velmi pozitivní důraz na reálnou ekonomiku. Elisa Ferreira, No, eh, já jsem se chtěla zabývat taky španělském, ale poněvadž eh, už to řekl eh, Pablo, tak jenom řeknu, že opravdu velmi pozorně sledujeme komisi a její implementace stávající legislativy. A samozřejmě komise je také je nutno, aby byla dostatečně citlivá v tom, co žádá od jednotlivých zemí, poněvadž tam skutečně je třeba zachovat nad určitou rovnováhu při uplatňování legislativy. Ale to asi by nemělo být předmětem této diskuse. Nicméně, eh, chtěla bych se zmínit eh, o dalším tématu. Eh, protože co se týče těch nástrojů, které používá Komise pro posouzení plnění Eh, pravidel, tak eh, je třeba říct, že komise dostala otevřený dopis, eh, kde šlo o to, aby se poněkud upravili, doladili tady ta pravidla. Čili zajímalo mě, jestli skutečně je to něco, co řešíte, poněvadž samozřejmě tady ta restrukturalizace a rovnováha to opravdu je Eh, velmi citlivá věc. Nicméně moje otázka eh, se týká těho, toho nebezpečí, a sice eh, trošku více se zabývat tím, jak tyto instrumenty fungují. teď se prostě ta, ty klasifikaci, ty třídy klasifikační změní, změní z 6 pouze na 4, nicméně komise opakuje Eh, analýzu nadměrného deficitu a eh, přitom se opět přepočítávají ekonomické proměnné a také pokud se týče postupu makroekonomické nerovnováhy, tak to eh, tady jsou také vazby na reálnou ekonomiku a také na, to může mít další důsledky. Otázka tedy zní takto, když se podíváte na strukturální reformy a národní strukturální reformy, eh, chcete nebo plánujete, že byste byli trošku eh, rozum, eh, jaksi rozumnější, že byste byli tak nějak otevřenější v tom posuzování. Já musím říct, že 28 eh, členských zemí eh, za pět let, eh, pět posledních let přišlo o podíl na exportu. No, pokud se týče první otázky, pokud se týče toho dopisu osmi ministrů financí o rozdílu, který se týká výkonnosti ekonomiky a horizontu, prognóz komise. Tak to je věc, kterou pečlivě eh, proskoumáváme. Jen nedávno jsem byl v kontaktu s italským ministrem financí, který se sehrává vůči roli, ale je třeba poznamenat, že metodika, kterou používáme, je metodika společně dohodnutá dohodnutá celou 28. A to znamená, že pokud ji budeme chtít měnit, opět si to vyžádá schválení všech 28 zemí. Čili to je pro, řekněme, pracovní skupinu, eh, kterou bychom nazvali Output Gap Working Group. Eh, my víme, že tedy ten, ten výpočet toho, čemu říkáme output gap, to je mm, něco velice mm, technického, těžko se to vysvětluje a také pokud se týče eh, tedy eh, toho kontextu o prohlubování EMU a zjednodušení evropského semestru, tak také Eh, se snažíme zjistit, eh, jak by se dala řešit právě tady ta problematika output gap a jak eh, ty ukazatele upravit tak, aby byly přehlednější. My se k tomu stavíme s otevřenou myslí, ale, jak říkám, komise nemůže provádět jednostranné změny, neboť jde o dohodu mezi 28 členskými zeměmi. Dále pokud se týče makroekonomické nerovnováhy, jak víte, my tady posuzujeme eh, celou řadu ukazatelů a eh, na základě toho vypracováváme specifická doporučení pro každou zemi, což je otázka eh, často kvalitativní, spíše než kvantitativní povahy. Čili skutečně jde o kvalitativní posouzení ekonomiky členské země, čili tam jde o to, zda jsou potřebné určité klíčové reformy v jednotlivých členských zemích a podobně. Možná Pěr by to něco dodal. Jenom stručně. Samozřejmě eh, tento dopis osmi zemí podrobně proskoumáme ale současně to musí projít euroskupinou a je jasné, že co se týče toho stávajícího procesu, tam to proběhne stejně na základě existujících pravidel. A druhá věc, mohu vás ujistit, že naše, naš prohloubkový přeskum se týkal všech faktorů. A s Valdisem se snažíme kvalitativně zlepšovat doporučení specifická pro jednotlivé země, tak aby byla specifičtější, globálnější a méně početná. Thank you. Děkuji. Musím říci, že co se týče nějakého zaznamenávání v paměti náplně pracovní skupiny pro ten takzvaný output gap a naopak eh, komisní práce je trochu jiná, ale to se už ještě vysvětlí. Bernd Luke. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení pánové komisaři, já jsem se seznámil se zprávou o makroemických nerovnováhách a co mě tam schází, je jedna z nejvýznamnějších nerovnováh, se kterou nyní máme co dočinění, totiž nerovnováha na kapitálovém trhu, což v praxi znamená, že máme eh, buď nulové nebo dokonce i negativní únorové sazby. Příliš malá poptávka po úvěrech, příliš vysoká nabídka, což znamená, že spotřebitelská rozhodnutí v oblasti úspor a ukládání peněz je narušená a máme velké problémy i s rentabilitou jak bank, tak, spořitel, tak pojišťoven a zároveň je obtížné i vnímání finančních institucí ve společnosti. Mně je známo, že se postup analýzy makroekonomických nerovnovách týká v podstatě pouze členských států. Ale nelze hovořit o situaci členských států, aniž bychom se zmínili o tak významném cenovém signálu jako stanovování úrokových sazeb. Proč se nezabýváte i otázkou stanovování nulových, případně záporných eh, úrokových sazeb, když analýzujete situaci ve členských státech a jejich úvěrové eh, prostředí. Je to proto, že nechcete, chcete se vyhnout kritice Evropské centrální banky? A pokud ano, souhlasíte s názorem Německé centrální banky, že bychom si měli vzít nějakou, nějakou, eh, nějaký odstup od politiky Evropské centrální banky předseda. Já jsem se domníval, že tady je to nezávislé. Ano, říká pan Dobrovskis. Monetární politika je téma, za něž odpovídá ECB a zabývá se jím nezávislým způsobem. Tedy zde my nejsme ani poradním orgánem a tím méně orgánem, který by měl jakkoliv zasahovat. Víme, že inflace v eurozóně zůstává na nízké úrovni a dokonce i čas od času je záporná a rozhodně je pod cílovou hodnotou ECB, která by měla být více než 1,5, ale méně než 2 Monetární politická opatření, komunitní opatření máme kvantitativní uvolňování například, mají za cíl přesně to, že bychom se měli lépe přiblížit inflaci, žádoucí inflaci. A jak víme, nízké úrokové sazby a součinnost úrokových sazeb a inflace v rámci klasické monetární politiky by měly směřovat opačným směrem, tedy chceme-li stimulovat inflaci, musíme snižovat úrokové sazby a tak přesně koná i ECB. Samozřejmě je mám i známo, že e, taková politika má e, svá omezení, své limity a zároveň i své nežádoucí vedlejší účinky, jež jste rovněž zmínil. Jsou to i zásadní dopady na finanční sektor. Je pravdou a je to i něčím, co musíme brát vážně. Co se však týče rovnováhy mezi do, poptávkou a nabídkou úvěru, Tady musím říci, že často slyšíme různá protikladná konstatování. Když hovoříme s bankami, tak nám řeknou, že je dostatečná e, nabídka a když hovoříme s podnikateli, tak vám řeknou, že nabídka je nulová pravda zřejmě je někde uprostřed. Na druhé straně opravdu je důležité, aby komunitární monetární politika a zejména ta provozní její část měla konkrétní výstup, totiž více úvěru konkrétním firmám a my jako komise zvažujeme i alternativní způsoby zajišťování úvěru, nikoli pouze prostřednictvím bank, ale rovněž i kapitálových eh, trhu, unie kapitálových trhů. A ještě nesmíme zapomínat i na jednu věc, a tu zdůrazňuje rovněž pan Mario Draghi pravidelně, že samotnou monetární politikou nelze vyřešit strukturální problémy jakéhokoliv hospodářství. Tedy každý členský stát musí moudře využívat například stanování úrokových sazeb a monetární politiky aby přispěl k řešení případných problémů. ECB může přispět svým dílem, ale samo o sobě to nestačí. Uh, Děkuji. Enrique Calvichambo. Eh, Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo, pane komisaři jenom lakonicky pokusím se položit své otázky všechny. První skupina otázek se týká otázky zlepšení MIPu. Podle mého názoru mají problém věrohodnosti, efektivnosti a evropskosti. Za prvé jim chybí evropská vize a nejenom diferencovaně přistupovat stát po státu, což je takové znárodňování, je potřeba nalézt evropskou rovnováhu na kontinentu, který by měl směřovat k větší rovnosti. Za druhé, zacházení s každým státem by mělo být stejné a Eh, nerovnováhy přes přebytku nejsou řešeny stejně jako nerovnováhy z deficitu, ale je i rozhodně lepší být německém než portugalském. A to je špatné. Je to moc špatné. Jestli chceme vystupovat exemplárně vůči zemím, malým zemím, které neruší, a nebo eh, vyzdvihovat eh, přebytky, populismus, a e, těžká rozhodnutí, která státy nepřijaly, to, to není příčina populismu, ale populismus je důsledek nerovného zacházení a nespravedlnosti. A konečně MIP nebude fungovat. Třeba Portugalsko splnilo všechny své povinnosti a přesto je teď v situaci zvýšeného dohledu. Takže to nebude fungovat, pokud nebude existovat ambiciozní evropská fiskální politika, která vyváží to, co se dělá v měnové oblasti. Eh, kam zmizelo to, co říkalo pět předsedů, kam zmizel ten fiskální board eh, a tak dále. A e, nyní přistoupím do španělštiny. E, budu hovořit o Španělsku. Hodně se o Španělsku už mluvilo, takže já už jenom stručně. Tam došlo k posunu o 1%, to znamená, že dojde ke zvýšenému dohledu nad Španělskem, to se ptám. A za druhé, bude tam sankce? Předpokládám, že ne a za druhé prodloužit o rok, to neznamená zlepšení ekonomiky Španělska, ale pustme se do kořenů problému, strukturálního problému. Ve Španělsku e, systém regionalizace není financovatelný v dnešní době. E, Co se týče vašich jednotlivých otázek ohledně postupu MIP, my jsme si vědomi toho, že je potřeba zlepšit jejich efektivnost a čitelnost. Z toho důvodu jsme také zredukovali počet kategorií, posílili dohled a je to taky důvod, proč se snažíme e, přistupovat e, ke všem problémům globálně. Co se týče vašeho hodnocení zohledňování přebytku a deficitu, souhlasím s vámi, že nemá se přistupovat k jednotlivým zemím nerovně a ta hodnocení, která jsem připomněl, jsou relevantní. Z roku na rok došlo k malým změnám, nedošlo ke zhoršení situace komise, nedospěla k závěru, že by bylo potřeba přistoupit k přísnějším postupům, ale je taky potřeba aby členské státy, které mají velké přebytky, přijaly eh, opatření, která pomohou tyto přebytky zredukovat. Eh, jak jsem říkal, ten vývoj probíhá, mám na mysli hlavně výdaje spojené s uprchlickou krizí, které mají ekonomické dopady, které bude potřeba časem zhodnotit. Co se týče European Fiscal Board a rozhodnutí komise z října, eh, se týká Eh, aplikace, která rozhodnutí bylo přijato v říjnu a aplikovat by se to mělo v krátké době a je to faktor europeinizace. A konečně, co se Španělská týče, komise včas, jak říkal místo předseda, tedy v květnu přijme potřebná opatření. Thank you. Uh, Miguel Viegas. Děkuji, Miguel Viegas. Já jsem měl možnost eh, si tu zprávu pročíst, zejména tedy tu část týkající se Portugalska. A zcela objektivně se tady hovoří o tom, že celá strategie eh, intervence trojky byla neúspěšná. Eh, nenastal žádný hospodářský růst prohloubila se chudoba, potenciál, hospodářský potenciál se nezlepšil, ubylo investic a desetitisíce kvalifikovaných, vzdělaných eh, mladých lidí eh, z Portugalska odešlo. A to je samozřejmě eh, velice špatné pro budoucí růst v Portugalsku. Nicméně v Portugalsku proběhly volby a portugalské obyvatelstvo zamítlo tyto reformy, kdy se tedy snižovaly daně, ale pouze pro podniky a e, docházelo k flexibilizaci e, pracovního trhu. To totiž e, k ničemu nevedlo, pouze k prohloubení chudoby a zhoršení situace v veřejných financích. A v té zprávě je to přiznáno. A teď mě zajímalo, jak je možné, že se nadále trvá na téže politice, která byla už neúspěšná a která ve volbách neprošla. V takovéto fázi bychom spíše měli být schopni nacházet alternativní možnosti, tak abychom se vymanili z tohoto začarovaného kruhu závislosti a recese. Měli bychom posilovat veřejné i soukromé investice, měli bychom pobízet spotřebitele, aby utráceli a měli bychom se samozřejmě také zabývat dluhy a řečník je přerušen far more discipline than others. Já bych prosil skutečně o větší disciplínu. Já budu také stručný a řeknu, že i tady Evropská komise se nebude eh, vněšovat do politického života Portugalska o nic více než v případě Španělska. Takže došlo k prvnímu kontaktu nebo jednáním se španěl, s portugalskou vládou, tak, kde bylo cílem Ehm, zamezit odmítnutí návrhu rozpočtu a mm, přijatá opatření umožnila, eh, že se strukturální deficit eh, nedostal mimo eh, jaksi to žádoucí rozpětí, takže tak to proběhlo. Já jsem sám jel do Lisabonu, myslím si, že jaksi ta komunikace proběhla dobře. Antonio Costa včera e, sdělil, co plánuje v jednotlivých případech. My dál komunikujeme s portugalskou vládou a hledáme co nejlepší řešení a to v rámci časového plánu, který je připravený. Takže si myslím, že ani tady není důvod eh, dramatizovat nebo nějak vyhrocovat tu situaci. Eh, prostě ta práce, ta komunikace musí být eh, a je eh, kvalitní a objektivní. Děkuji, Ernest Utason. Tři takové rychlé otázky. Ve své zprávě hovoříte o udržitelnosti veřejných účtů a podpoře um, obnovy hospodářství. Ve Španělsku máme nadprůměrný hospodářský růst i když je nám známo, že pravděpodobně je to z důvodu eh, prodražení eh, fiskální politiky a vyšších daní. Eh, násobící efekt prý bude klesat a já bych rád věděl, jak to dopadne. Zatím nepohlížíme směrem k trhům, ale snad by země měla dostat více času, aby vyšla z postupu um, nadměrného schodku. Slyším, že se vše klade za vinu autonomním regionům, ale ti přece mají veřejné orgány, které jsou závislé na centru. A tam byl pouze 6% manévrovací prostor u těchto regionů. Tedy eh, riziko spočívá v tom, že výnosy ze sociálního pojištění a eh, jiné veřejné výnosy jak se s tím bude pracovat? Eh, bude se nutit eh, všechny k transparentnosti, anebo se e, k reformám dotlačí autonomní regiony. Za třetí problém spočívá v tom, že e, centrální vláda e, není plně odpovědná před španělským parlamentem. Budete hovořit s vládou, anebo logicky počkáte na nové volby. Co se týče situace ve Španělsku, tam už jsme to v podstatě popsali. Situace opravdu je složitá. Tedy hospodářský růst a tvorba pracovních míst, tam zcela jasně je přítomen jak hospodářský růst, tak navyšování pracovních míst. Jedná se o nadprůměrný růst a v posledním roce Španělsko ukázalo, že je na pevných nohou a strukturální reformy by měly přinášet ovoce i nadále, ty k nímž bylo přikročeno. Fiskální aspekty. V současné době máme předběžné údaje poskytnuté španělskými úřady. Z nichž plyne, že většina toho fiskálního přebytku vznikla na úrovni regionu. Další úvahy a rozhodnutí budou přijata až poté, co data ověří Eurostat, což nastane brzy. Tedy pravděpodobně budeme využívat právě těchto údajů co nejdříve v dalším rozhodovacím procesu. Ale jak už jsem se zmínil, otázka ovládání například schodku na úrovni regionu je otázka, která se objevila i v rámci autonomních doporučení Španělsku. A pak s kým budeme hovořit? o této problematice. Zda se současnou vládou, anebo zda počkáme na vládu novou. My už jsme veřejně to zdůrazňovali, totiž, že samočná skutečnost, že čekáme volby, nesprušťuje žádnou členskou zemi tomu, aby z toho, aby se zabývala makroekonomickými otázkami. Tedy čekáme, že Španělsko přijde s národním reformním programem už nyní, stejně jako kterákoliv jiná země. Vše probíráme už se současnou vládou, totiž způsoby, jak situaci zlepšit, jak se zabývat tímto problémy. Děkuji, Bernard Mono. Monsieur le vice-président. Pane místo předsedo, pane komisaři, evropský semestr a hloubkový přeskum se zdají být zcela technokratické a zbytečné. Řadu let je to pro občany nepochopitelné. Naštěstí evropský semestr je tak neúčinný, že sama komise uznává, že polovina specifických doporučení je zcela ignorována členskými státy. Evropský semestr ostatně si plete cíl místo, aby donutil členské státy zlepšit hospodaření, tak eh, by se měl věnovat skutečné makroekonomické nerovnováze a hlavně německému přebytku. S jednotnou měnou jste nám prodali optimální zónu s eh, měnovými výměnami, ale když jde o transfer eh, přebytku eh, eh, směrem k deficitním zemím, které trpí jednotnou měnou, tak vaše jediné řešení je strukturální změna a důkazem toho je Řecko. A co Německo spolu s ostatními 18 členskými státy? I Německ, i Eh, americká administrativa žádá, aby eh, tento makroekonomický eh, přebytek byl vyvážen. Čili německé přebytky by měly zlepšit i míru investic a situaci, ale německý minister ignoruje toto a vyváží recesi do ostatních zemí. Z pohledu vlastenců je to situace nebezpečná, a může vést k dramatům, čili obecné řešení ve společné měnové zóně by členské státy mohly eh, omezit trvalý přebytek vyplývající z deficitu partnerů. Takže pokud chcete být efektivní, komise by měla eh, míru těchto přeshraniční nerovnováhy eh, vážit tak, aby došlo k, k korekci. D'abord, je, très No, se retorickým eh, foskulím, kdy některé ty vaše reflexy jsou až pavlovovské, co se týče eura, tam je samozřejmě podle vás vždycky problém a, a, a všechno je to jednoduché. Dobrá. Ale ne, já vám odpovím seriózně. Evropská komise má eh, snahu zajistit, aby eurozóna fungovala, eh, Evropané ji podporují, což je možná problém u některých zemí, které eh, špatně hledají pozici eh, v tomto směru, takže musíme inteligentně hodnotit pakt růstu a stability, tak že zadluženost postupně ustupuje a je třeba přijmout strukturální reformy, které jsou nezbytné pro konkurenceschopnost našich ekonomik a jsou to strukturální reformy, které povedou k rozvoji inovací a vzdělanosti a celkové konkurenceschopnosti ekonomiky. A za třetí umožní ehm, absorbovat makroekonomickou nerovnováhu. Takže možná jsem vaši otázku dobře nepochopil, ale to je právě přesně totiž to, co se snažíme udělat. To znamená, je-li několik, několik kategorií, je to proto, že na různé typy nerovnováhy se dá reagovat různě. Takže já bych byl rád, kdyby členské státy naše doporučení lépe aplikovaly a z toho důvodu se snažíme i ta doporučení zlepšovat tak, aby byla globálnější, aby byla strategičtější, a abychom s národními parlamenty vedli lepší diskuzi. Obecně, pane Mono, vy se stále snažíte dokázat tež a to zcela zbytečně, protože euro je dobrá věc pro evropskou ekonomiku a proto jsem tak rád, že jste chtěl globální přístup, protože si neumím představit globální přístup na straně jedné a chtít to rozebrat na straně druhé. Vy to časem zjistíte. Pane předsedo, jenom když to budete, jenom, ne, to už je uzavřeno, ale vy jste, pane Moskoviči, hovořil o dluhu a já hovořím o platební bilanci a platbách. Pan, pan, Děkuji, pane komisaři. Budu se ptát nizozemsky. Mně připadá přece jen trošku únavné, že neustále musíme eh, opakovat to též, že tady se snažíme na ten hřebíček tlout stále znovu a ten hřebíček ne a ne pokročit do té zdi. Tedy hovoříme o doporučeních, o členských státech, u šesti států hovoříme o veliké nadměrné nerozváze a přesto komise nechce sáhnout k té korekční části MIPu. Vím, že je to vaše autonomní rozhodnutí, ale ať už Evropská centrální banka nebo i eh, rada se zmiňuje o, mitu, o MIPu, že jinak nepomůže, pokud nemá tu korektivní eh, stránku. Proč se komise přece jen nedohodla, že by mělo být zahájeno řízení u těch států, které mají takto nadměrnou nerovnováhu v nejvyšší míře? Pokud to není možné, tak proč? Je třeba my posílit, anebo bychom měli s těmito zeměmi uzavírat jakési reformní smlouvy dokonce? Okay. Uh, as regards... No dobrá. První podotázka týkající se prosazování konkrétních eh, doporučení pro eh, členské státy. Hovořil se velice rychle, nevím, zda se tlumočení povedlo vše vylíčit. Z toho, co jsem slyšel v anglickém tlumočení, tak se zdá, že tam byla řeč o 4% eh, implementace. Tady bych přece jen rád takovýto údaj spochybnil. Letošními údaji stále, e, stále ještě propočítáváme. V loni jsme dospěli u doporučení, která byla plně prosazena. Tam je to 10 a pokud vezmeme v úvahu částečně provedená například e, zásadní měrou, určitou měrou, omezenou měrou, tak tam dospíváme Kou údaji asi 40%. 40% implementace samozřejmě není důvodem k hrdosti. A je třeba vše dále propracovat v oblasti implementace a zejména v tom, jak by členské státy si měly přisvojit národní implementační programy, jak by za ně měli cítit větší odpovědnost. A evropský semestr, včetně postupu makroekonomických nerovnovách, by se měl stát i záležitosti, o níž se debatuje i na domácí politické scéně. Proto jsme už v loni změnili kalendář toho semestru tak, abychom zveřejňovali zprávy týkající se jednotlivých zemí dříve, abychom tam dali prostor jak členským státům u sebe, ale i na debatu mezi námi a členskými státy, aby tam byl ten prostor pro všechny zainteresované strany. Takže tam ještě je co dohánět. V tom souhlasím. A pak otázka toho korektivního prvku v souladu s analýzou u té prohloubené, u toho prohloubeného eh, přeskumu tam zatím komise nesledala důvod sáhnout ke korektivním opatřením v žádném případě, ale rád zde zdůrazním, že pokud dochází k nadměrné nerovnováze u některé zemi, tak komise může kdykoliv sáhnout k těm korektivním opatřením. Tady sehrává důležitou úlohu monitoring, citlivý monitoring a rovněž to, jakým způsobem se země otázkou nerovnovách opravdu zabývá. Děkuji, říká předseda Alfred San. Děkuji, pane předsedo. Um, i, země, které jsou hospodářsky slabé, neustále v době krize snižují výdaje na inovace, výzkum, vývoj a země, které mají peníze, tak eh, investují do výzkumu a vývoje a to znamená, že se rozdíly v tom, jak si země vedou v té oblasti, neustále zvyšují. A program Evropa 2020 je v některých zemích pro ohrožen. Analýza v rámci specifických doporučení v rámci evropského semestru pro jednotlivé země ukazuje, že doporučení v této oblasti výzkumu a vývoje jsou nedůsledná. Zdá se, že komise nepracuje soudržně a e, neustále máme pouze dvouprocentní míru výdajů na výzkum a vývoj. Je to jedno procento pod tím, co bychom si přáli a jak to vypadá v USA, v Jižní Koreji a tak dále. Souhlasíte, že porovnávání národních reformních programů a evropského semestru bohužel znamenají, že všechny inovační politiky se ubírají stejným směrem, ale zároveň se prohlubují a volba politických nástrojů by se měla přizpůsobovat místním podmínkám a měla by se snažit přizpůsobovat eh, tu směs inovativních politik místním podmínkám. Proč k tomu nedochází? Je, je, je. Samozřejmě není vůle v našich doporučeních nebo v rámci rozpočtové politiky omezovat kapitál výzkumu a vývoje. Naopak, budoucnost Evropy spočívá na inovacích a i proto klíčové jsou investice do výzkumu a vývoje. My trpíme nedostatkem inovací a to chceme posílit. Vaše otázka vyžaduje odpověď v budoucnu co do definice strukturálních reform. Jedno téma mi zvlášť leží na srdci a to je kvalita veřejných výdajů. Každé veřejné výdaje nejsou stejné a samozřejmě výdaje, které přispívají k budoucnosti, ke zlepšování budoucnosti, mají mít prioritu. Thank you, um, Ivana Maletič. Děkuji paní Ivana Maletič. Děkuji vám. Mám tři otázky. Jedna se týká eh, těch šesti členských zemí eh, s nadměrnou nerovnováhou. Některé z nich podle vaší zprávy eh, mají nerovnováhu v podstatě nezměněnou za léta 2014, 15 a 16 a některé z nich eh, nemají dobré reference, pokud se týče implementace specifických doporučení. Já doufám, že tady ovšem není problémem nedostatek politické vůle, ale spíše neskušenost. A eh, tedy otázka je eh, ne co dělat, ale jak to dělat. A o tom, co dělat, se hovoří hodně, ale o tom, jak toho dosáhnout, už podstatně méně. V této souvislosti e, uvažujete o změně přístupu a možná místo eh, speciálního monitoringu eh, zavést nějaký speciální tým, který bude pomáhat implementaci? To je první otázka. A druhá otázka se týká poradní eh, fiskálního orgánu. Eh, existuje možnost tady získat eh, tedy zprávy o tom, co se má dělat a jak se to implementuje na úrovni těchto dvou orgánů. A druhá věc ještě, nizozemské předsednictví si Eh, stanovilo za úkol výměnu poučení a eh, toho, co jsme si, jaksi zkušenosti, což by bylo lepší implementace CCAS. Eh, a potom je tady otázka analýz a, a podobných eh, záležitostí mezi jednotlivými zeměmi eh, připravený na úrovni Evropské komise. Dobře, tak těch otázek tam zaznělo mnoho. Já bych nicméně řekl, že mm, spolu úzce souvisí. Tak zaprvé, pokud se týče nadměrných, nadměrné nerovnováhy, a že tedy je třeba vědět nejenom, co dělat, ale také, jak toho dosáhnout. Evropská komise skutečně s tímto plně souhlasí a my jsme de facto nedávno v komisi vytvořili oddělení na podporu strukturálních reform, které má právě tento účel, totiž podporovat členské země při implementaci nezbytných reform. A zatímco tedy se na počátku eh, tento úsek komise soustředil na Řecko a, a Kypr, což jsou země, které donedávna obě, nyní už jenom jedna, jsou zařazeny v programu. A e, tento úsek strukturálních reform je připraven pomoci na požádání členské země poskytnout technickou pomoc. V současné době probíhají debaty s chorvatskými orgány, a sice na téma technické pomoci, která by právě tedy, jak by to mohla poskytovat právě ten nový úsek pro strukturální reformy. Čili skutečně ano, zabýváme se problematikou strukturální reform v čínských zemích. Já osobně, eh, vy jste hovořila o European Fiscal Board, což je eh, orgán, který vznikl v souvislosti se zprávou pěti předsedů a v souvislosti s pohybováním eh, měnové eh, unie a eh, v souvislosti s implementací fiskálních pravidel Evropské unie a zároveň regulace pro celou eurozónu. Evropský, European Fiscal Board, Evropská fiskální rada teprve vzniká. pokud se týče zpráv o tom, jak práce probíhají, tak jak, řík, jak říkáme, European Fiscal Board teprve vzniká. A samozřejmě ještě brzy, ale pokud poslanci Evropského parlamentu projeví zájem, my samozřejmě příslušné informace dáme k dispozici. A pokud jste říkala o e, zemích ne pro jednotlivé země, ale také, řekněme, přeshraniční studie za účelem výměny osvědčených postupů, tak e, to samozřejmě je součástí naší probíhající práce a opět e, jsme připraveni se podělit s vámi o informace. Děkuji, Paul Tang. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také za to, že jste mezi námi. Já musím říct, že ten, eh, to řízení, pokud se týče nerovnováhy, tak to, eh, já, já, to mě poněkud vyhazuje z rovnováhy. Ano. Ano, tady, tady, tady je vlastně jakási smyslem je koordinace během hospodářské obnovy ale e, my současně pracujeme e, s zprávami pro jednotlivé země a teď ovšem, e, jak, jak to opět skoordinovat, poněvadž ono se to přelévá z jedné země do druhé a to, já, já skutečně, pro mě je ta, ta mozaika těch jednotlivých zpráv nedostatečná. Já nevidím ten celkový pohled. A další věc, Eh, my tady máme reformy, ale je třeba také ty reformy vidět v souvislosti s tím obchodním cyklem. Eh, čili my máme tady reformy jaksi eh, tržní, pak máme reformy trhu práce a tak dále. Čili skutečně to, vím, že na MF se o tom debatuje, ale to je skutečně načasování těch reform Eh, to je eh, také důležité. Nejenom se zabývat tedy jejich evropskou hodnotou, ale také vhodným načasováním. Třetí otázka se týká nizozemí. Eh, my říkáme, je to klasický případ neevropského chování. Vy třeba řeknete, že se eh, tedy eh, veřejné důchody tedy jsou prostě, je tam, je tam tedy plnění o 1% menší, než má být, ale za, za druhé potom máme další eh, soukromé a tam je to naopak více, tam vzrostly, vzrostly příspěvky. Jinak tady další doporučení a já myslím, že tam je eh, také prostě se příliš dbá na to, jak velká je ta která země. Velmi stručně. My se snažíme teď o daleko integrovanější přístup v rámci řízení. Já jsem ostatně připomněl globální hodnocení reform, jejich průběhu, snižování vlastní nerovnováhy a pokroku v celé eurozóně a úsilí ke konvergenci. Ale poprvé jsme učinili doporučení jako pro celou eurozónu v roce 2015, to byla první etapa v rámci tohoto postupu a tuto mm, eh, integraci nebo úvahu pro eurozónu musíme zlepšit. To je součást, součást balíčku tak jak je teď navržený. Co se týče vaší druhé otázky, ohledně načasování, to je velmi dobrá otázka. Otázka zní, v jaké fázi se nacházíme, protože proběhla reforma na trhu práce, na, na, na úrovni produktů, třeba ne všude, někde to chce ještě zdokonalit, ale otázka zní, jestli nebudeme muset vymyslet nový cyklus strukturálních reform v oblasti vzdělávání, kvality veřejných výdajů a tak dále. Mm, já doufám, že vstoupíme do fáze, kdy eh, krize bude trvalým způsobem překonaná a eh, kdy bude potřeba jít dál co se Nizozemska týče, já nebudu zacházet do podrobností, jen bych řekl, že ne, velikost státu by neměla být měřítkem a Nizozemsko také patří mezi státy, které mají velký přebytek, což je jedna z otázek, kterou tady taky někdo položil. Děkuji. Luděk Niedermayer. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, možná nejdříve jedna myšlenka. Já mám takový pocit, že Evropa eh, v současné době má méně ekonomických problémů než politických. No, ale pokud se týče otázek, pokud se týče fiskální udržitelnosti, musíme se zaměřovat také na krátkodobý horizont, poněvadž pokud to v krátkodobém horizontu není lepší, asi se to nezlepší eh, dlouhodobě. Ale to, že politika je eh, udržitelná dnes, nemusí být ještě udržitelná do budoucna. Já tady hovořím o studie komise eh, Eh, která se tady eh, týká různých, eh, různých nákladů, penze, zdravotní a tak dále. A mě by zajímalo, jestli tedy se něco zlepšilo, poněvadž mnoho zemí v tomto má řadu krátkodobých nebo dlouhodobých problémů. Druhá ta otázka pozitivní. Komise přichází s ambiciozními plány, jak zlepšit výběr daní a také se eh, očekává, že je možná eh, eh, vybírat o desítky milionů eur více. Mě by zajímalo, jestli to započítáváte do té možnosti posouzení budoucí fiskální udržitelnosti a zda také berete v úvahu také to, a že se zlepší situace ve všech zemích. Děkuji za tyto otázky. Tak nejdříve k té fiskální udržitelnosti a odpovědnosti. Jak víte, toto je eh, jednou z priorit eh, toho našeho ročního přeskumu růstu. Eh, my pracujeme s ročním průměrným dluhem a deficitem a Eh, ty se nyní snižují, takže eh, třeba ty veřejné rozpočty eh, se sníží a zrovna tak se sníží ten, snižuje ten druhý faktor. Čili skutečně tady jak dluh, tak deficit se snižují. Situace je nerovnoměrná, jsou pořád ještě země s nadměrným deficitem, které Eh, musí nadále vyvíjet úsilí a pak jsou zde země eh, s vysokou úrovní veřejného dluhu, což eh, se musí řešit. Nicméně je třeba poznamenat, že pokroku se dosahuje a to s tím, že ten stav, fiskální stav je neutrální, čili nenastávají tady Eh, další eh, úpravy či eh, úspory, ale zlepšuje se celková ekonomická situace. Vy jste hovořil o penzijních systémech a ano, když hovoříte o fiskální udržitelnosti, říkáte, že toto není možné být udržitelné bez udržitelných veřejných peněz. Samozřejmě penzijní systémy a jejich dlouhodobá stabilita vzhledem ke stánutí populace patří samozřejmě k našim obávám, které se snažíme eh, řešit v několika zemích v souvislosti s evropským semestrem. Co se týče iniciativ na zlepšení výběru daní, Evropská komise skutečně intenzivně, intenzivně pracuje na této problematice. Přicházíme s návrhem daňové transparentnosti, eh, výměny informací o eh, veřejné správě a eh, transparentnosti a také bojujeme proti manipulaci s vyměřovacím základem a převáděním zisku. Máme tady akční plán pro DPH, čili to je proti podvodům DPH. A tato opatření, pokud budou eh, přijata a řádně implementována, dojde ke zlepšení veřejných financí v českých zemích. Eh, také máme eh, tedy systém prosíravosti, tak abychom nerozdělovali, nerozdělovali kořist dříve, než ji ulovíme, ale také Eh, vidíme tedy určitý pokrok v této agendě, eh, vidíme eh, reálné zlepšování fiskální udržitelnosti. Děkuji. A ještě jako poslední Perváš Bere. Děkuji, pane předsedo. Jakožto poslední položím tedy takovou horizontálnější otázku ve dvou fázích. Když Evropský parlament přispěl k vytvoření toho postupu MIP, tak jsme vnesli do politicko-ekonomické diskuse zvláštní dimenzi, která šla nad rámec toho, co vyústilo v přeskum rozpočtů a řízení pro přílišný deficit. Na konci této rozpravy a na konci tohoto období by asi bylo dobré, abyste nám řekli, jaké vyvozujete závěry z tohoto postupu e, nerovnováhy a v čem e, pomáhá řešit věci, které by neřešil e, postup pro příliš vysoký deficit. Vy jste letos poprvé zmínili pozornost věnovanou doporučením celé eurozóně. Tak jakým způsobem v nadcházejících týdnech budou tyto nástroje skloubeny a jak zohledníte doporučení pro eurozónu s ponaučením z implementace MIP v tomto roce? v době redakce specifických doporučení pro jednotlivé státy, včetně toho, co říkal komisař Moskovici v souvislosti s kvalitou veřejných výdajů a potřeby hodnocení strukturální reformy, co je a co není strukturální reforma a hodnocení eh, kvality strukturálních reform, které budou navrženy. Euh, Co se týče užitečnosti eh, řízení pro makroekonomickou nerovnováhu, tak já uvedu tři věci. Za prvé je to jediný způsob, jak hovořit o veřejném dluhu obecně. Za druhé je to nenahraditelný nástroj Eh, pro jednání o konkurenceschopnosti, relativní konkurenceschopnosti členských států a za třetí je to jedinečná příležitost hovořit o eh, běžném přebytku. Co se týče doporučení pro eurozónu, to je novinka, kterou jsme zavedli a já jsem přesvědčen, že to musíme využít proto, aby ne, eh, byla eh, vyladěna třeba ta eh, diagnostika v rámci eh, evropského semestru, ať už se jedná o mzdy nebo jiné věci. A samozřejmě jedna otázka v tom vašem přístupu je implicitní a sice zda je tento postup dostatečně přesný, dostatečně důrazný a efektivní. Mohu vás ujistit, že naše vůle je, aby tomu tak bylo, čím dál více. A ta zlepšení, která jsme učinili v posledních letech, právě třeba se zavedením doporučení pro eurozónu, eh, se snížením počtu kategorií, s daleko strategičtějším přístupem, globálnějším přístupem, to by právě eh, mělo vést eh, k tomu, že ta doporučení budou jaksi ty vnitrostátní orgány více sdílet s námi a stotožní se s nimi a e, to je právě ten přínos. Thank you very much. Děkuji vám. Opravdu nesmírně zajímavá výměna názoru, ten hospodářský dialog. Děkuji tedy panu místě místo předsedovi Dobrovskisovi a komisaři Moskovisimu za její přítomnost zde, za přítomnost na zasedání výboru Ekon. My budeme v dialogu pokračovat a zároveň předám předsednické žezlo tady Sandře, která pronese pár sdělení a budeme pokračovat dalším bodem pořadu jednání. Thank you. announcements? Some announcements. I will sit for the announcements. Okay. Uh, so, good evening, colleagues. Apparently we have some announcements. Eh, kolegové, máme tady několik eh, ještě oznámení, a všem já nevím, jaká to jsou. Takže oznámení předsedy eh, z zasedání koordinátorů z 27. března. Je to Economic Governance. Eh, rozhodlo se, že dnes večer eh, proběhne právě toto probíhající setkání s komisaři eh, v souvislosti s výborem, tedy s Econ a Budge zprávami bylo rozhodnuto, Eh, na 11. červenec pozvat také eh, ministry financí. Dále, pokud se týče petic a rezolucí, koordinátoři se dohodli, že eh, toto budou řešit také písemnými konzultacemi, nebyly žádné připomínky k tomu přijaty, to, je, to bylo 3 dubna, takže to tak proběhne. Za třetí, slyšení k Číně padlo řešení upravit eh, název tohoto slyšení, které se chystá a bude to takto makroekonomická eh, eh, finanční a monetární dopady ekonomického vývoje v Číně. Za čtvrté, To je k dohodě dosažené na eh, výměně názoru s komisařem Hill, což proběhne na společném zastání s výborem Jury 20. dubna a dále eh, pozván je taky výbor Taxe, eh, přičemž se zaměříme na veřejné CBCR. A poslední věc, pracovní skupina pro bankovní unii eh, byla dohodnota eh, schůze s paní König, paní Lui a s komisí. Formát zatím není úplně přesněn a bude to v závaznosti na eh, iniciativní zprávu o bankovní unii z roku 2015 a také bychom se měli zabývat otázkou státní pomoci a ERRD. A dále, pokud se týče členství v Ekonu, skupina EFTD oznámila následující změny. E, v Ekonu dojde k personálním změnám a to e, staronovým koleg- kolegyně paní Beatrix von Storch, která e, nahrazuje jako paní Diane James Eh, čili eh, dámy si prohodí eh, ten, kdo ta, která byla náhradnicí, bude nyní řádnou členkou a naopak. A tím se dostáváme k další zprávě, zprávě pana Bajeta o pravidlech proti praktikám výbaní s daným povinnostem a přímým dopadem v Prosím. Děkuji, pane předsedo. Především musím říct, že mě těší signál, který Evropská komise vyslala, kdy se odrazila od naší snahy ambiciózních cílů větší transparentnosti. Ehm, <clears throat> projekt eh, pravidel proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem eh, by mohl eh, znamenat velký posun. Poslední skandál Panama Papers nám ukazuje, do jaké míry je nutno konat. Všichni víme podle eh, studie OECD, že agresivní daňová politika eh, v nadnárodních společností představuje 4 eh, až 10 všech příjmů z firemních daní, je to více než 100 miliard eur strát. Jsou to ztráty v oblasti eh, boje proti nezaměstnanosti, eh, v, v, ve snaze o rozvoj vzdělávání, o zajištění bezpečnosti a tak dále. A jsem přesvědčený, že pokud má jednotný trh fungovat a kapitálový trh má fungovat, tak je třeba harmonizovat fiskální systémy. A proto, aby toto bylo možno naplnit, je tato zpráva významná, protože počítá s tím, že podniky budou zdaněny tam, kde dosahují zisku. A v tom text obsahuje řadu přesných definic eh, podmínek určujících, že nadnárodní společnost v určité zemi funguje, protože často jsou organizovány nadnárodní společnosti tak, aby byly zdaněny v daňových rájích, aniž by platili daně tam, kde skutečně fungují a je e, tady snaha zamezit využívání vnitropodnikových převodů, tak jak je tomu nyní, v zájmu daňových úniků. A dále žádáme, aby byl vypracovaný seznam e, daňových rájů a zemí, které deformují hospodářskou soutěž e, a žádali jsme také, aby z, z, e, e, a da, danění e, se týkalo jenom toho, co zdaněno může být a dále Eh, aby eh, nedocházelo k eh, umělému snižování zisku prostřednictvím patentů a my chceme tedy definovat, co je investice do výzkumu, aby tedy nedocházelo k deformaci zdanění. Co se týče zahraničních společností, tak tady chceme Eh, zahájit diskusi o spravedlivé míře zdanění firem v celé Evropské unii, tak aby členské státy danily podniky eh, všechny rovným způsobem a ne konkurovali si v tomto. S politováním konstatuji, že eh, Evropská komise nepředložila návrh v tomto směru, kde by byl navržen systém one-stop shopu, který by donutil podniky eh, konsolidovat své účetnictví v celé Evropské unii. Tady celá řada sil samozřejmě působí proti těmto snahám, také nadnárodní společnosti mají silný lobbying, který je v rozporu s naší představou společnosti, kde jsou služby spravedlivě rozdělovány a v rámci zprávy s jedna jsme dokázali, že jsme schopni eh, v rámci Evropského parlamentu posunout hranice a tak budeme ambiciozní a já doufám, že většina tento text podpoří. You, uh, Děkuji, pane zpravodaji. Nyní za EPP pan Niedermayer. Děkuji. Zkusím to pojmout stručně. Na prvém místě velice vítám návrh komise. Je dobrý, proveditelný a je to správný přístup, jak si poradit se záležitostí BEPS. Na druhé straně už mnohokrát se už hovořilo o tom, že je to vždy pouze to druhé nejlepší řešení, že jednotný trh EU je sítce eh, je, by byl vhodnější tedy na CCB nebo CCCB. A já se tím budu zabývat za chvilku. Je to tedy druhé nejlepší řešení, ale dobře zdůvodněné, rozumně pojaté a já jako stínový zpravodaj se podívám, zda by tam nebyl prostor pro určitá zlepšení určitých článků. Návrh zprávy by mohl být dobrou inspirací co bychom zde mohli zvážit? Například zavést tam například definice, určité parametry, definice určitých pojmů a určitá ustanovení by mohla být eh, přizpůsobena například hybridní mismatch nebo hm, zdaňování Měli bychom se ale hlavně soustředit na něco, co je proveditelné, co je zdůvodnitelné a co může fungovat v praxi. Takto jedině zajistíme svou věrohodnost a budeme mít na rozhodnutí rady vliv. Děkuji. Já za EKR jsem sám stínovým zpravodajem, změním tedy eh, klobouk a budu hovořit nizozemsky. Děkuji, pane zpravodaji. Eh, budeme se těšit na spolupráci. Eh, boj s přesováním daňové základny a s obcházením daňové povinnosti je dnes aktuálnější než kdy jindy. To není přesvědčení pouze mé, rovněž mé strany a celé naší politické skupiny. Můžeme tedy vykonat ještě více práce, i když to, co vidíme, je kvalitní je třeba nastavit celosvětová eh, pravidla i za součinnosti OECD, abychom se eh, dokázali poprat s tím, jak firmy se snaží eh, platit eh, daně tam, kde jsou mizivé. Mnohé členské státy už deklarovaly, že budou provádět ustanovení z programu BEPS. Dnes ale nejde pouze o samotné BEPS, hovoříme o něčem více. Chceme zajít dále, chceme o harmonizovat s pravidly a doporučeními OECD. Chceme být v tom předvoji. A některé záležitosti se v akčním plánu BEPS vůbec zatím neobjevují. Chtěli bychom se tvrdě pustit například i v kontextu Panama Papers do potírání daňových mm, různých kliček. Právě jsme viděli u pana komisaře Moskovisiho, eh, že se nacházíme eh, v období růstu, i když nezaměstnanost stále ještě v některých státech je problémem. A první otázka musí znít, jak můžeme podpořit členské státy, jak se můžeme postarat o to, aby co nejvíce investic bylo eh, vyvíjeno a prosazováno právě v Evropě. I například díky Junkrově plánu. Tedy jak můžeme investory přilákat do Evropy. Já se obávám, že když budeme hovořit o těch opatřeních, která by měla být ještě ctižádostivější, bohužel se v určitých momentech může ukázat, že ten efekt bude opačný. Zejména podíváme-li se na to, že ostatní země nemají v úmyslu jít naší cestou. Tedy tam bychom si podřezali větev a i když bychom vše měli hezky etické, tak by investoři prostě nepřičli. Nejde o teoretickou debatu, jde o příjmy rodin, mm, zabezpečení dětí, nezaměstnanost, či spíše zaměstnanost, hospodářský růst. Ano, eh, Obcházení daňové povinnosti je sice završeníhodné, ale domnívám se, že tento parlament musí být odpovědný v tom, jak přijímá rozhodnutí s plným vědomím dopadu těchto rozhodnutí. A připadá mi politování hodné, že například u tohoto tématu neproběhlo Hmm, neproměhla dopadová analýza, protože když už vůbec hovoříme o pádnosti takovéto analýzy dopadu, tak rozhodně tady by scházet neměla. Máme na stole návrh komise, ale vlastně nevíme, jaký bude mít v praxi dopad hmm, takovýto akční plán. Komise tvrdí, že to není nutné, schovává se hmm, za různé argumenty, ale zde hovoříme o opatření, která nikoli eh, všechna z nich, eh, která, některá tedy z nich nejsou obsažena v tom akčním plánu. Nevíme tedy, zda to nepovede k rušivým momentům. Uvidíme, jak eh, se to nakonec vystříbří, když budeme vyjednávat se zpravodajem. Já bych byl rád, pokud opravdu tam není žádná skrytá agenda určitých členských států, kde si některé členské státy chtějí prosazovat určitá opatření, protože se jim to hodí do krámu na úkor menších, slabších členských států, kterým mohou přetáhnout daňové poplatníky a investory. Když hovoříme o například penzích, tam rovněž to může mít dopad na určité členské státy. Nebo určitý podnik se může rozhodnout přesunout své sídlo na základě toho, kde se mu to daňově vyplatí lépe. Tady by to mohlo právě takto dopadnout, že například Německo by bylo určitým magnetem pro investory a tím si vlastně zaděláme na další problémy, chceme-li se zbavit jedněch, tak se nám objeví druhé. Tady dokonce můžeme dosáhnout opaku. Silné členské státy snad díky tomu silnější budou, slabší, ale naopak oslabí. Tedy boj s daňovými podvody a vyhýbání se daňové eh, povinnosti. Ano, tam bychom měli se držet linie navržené OECD, ale zároveň bychom měli mít na zřeteli nutnost neoslabit Evropu, neoslabit žádný členský stát. A za ALDE pan Šambo. Děkuji, pane předsedo chci poblahopřát a poděkovat zpravodaji francouzsky, protože jak jsem to pochopil, je to jeho mateřština, i když je belgičan samozřejmě, ale stručně na závěr sám uh, řeknu, že chci poděkovat za vytrvalost tlumočníků. Takže vy, eh, teď budu pokračovat španělsky. Uh, což je moje oficiální mateština. Takže v tuto hodinu budu buď stručný nebo krutý, takže půjdu rovnou k jádru věci. My oceňujeme úsilí zpravodaje. Moje skupina se pečlivě zamyslí nad rovnováhou vyvážeností mezi možností na jedné straně jít dál, eh, aniž by to poškodilo evropskou ekonomiku nebo její schopnost vytvářet pracovní příležitosti a ekonomický růst. Spravodaj může být ujištěn, že půjdeme co nejdál v naší náročnosti a snaze eh, zlepšit to, co požaduje OECD. Je tu celá řada aspektů. Technické aspekty, proč 10%, někdo říká 30%. Prostě musíme si to podrobně prostudovat. A bylo by dobré, aby zpravodaj při příštích jednáních, kompromisních jednáních a podobně, aby zpravodaj také upřesnil podmínky konkrétní technické podmínky, čili proč třeba nepostoupíme od 10 k 15 to jsou ty technické aspekty. Ale teď jsme tady, jsme v parlamentu. Je tu dohoda mezi radou a komisí, oni nás eh, se s námi radí, protože jsme tady proto, abychom dělali politiku a jsme zástupci lidu. Já nehovořím o přímé demokracii, ale nemůžeme se izolovat od politické reality, kterou prožíváme. A až e, toto bude přijato, tak na Panamu mezi tím se zapomene, protože se stále objevuje e, něco nového rychleji a rychleji, ale e, nezávisle na tom, jestli to je nebo není legální, si někdo klade otázku, zda to není nemorální a e, zpravodaj spolehá on na, na naší podporu, že půjdeme dál nejenom v technických oblastech, ale i v základních myšlenkách. Například bude potřeba něco říci o daňových rájích, které existují přímo v Evropě. Španělsko má to štěstí, že má společnou hranici s jedním z těchto rájů, a to je Gibraltar, ale je třeba brát v úvahu také, a vím, že to bude těžké, bude třeba brát v úvahu všechny bilaterální dohody, které všechny státy eh, budovaly v minulosti po řadu let a to jsou právě ty eh, vstupní dveře pro daňové úniky. Takže my podpoříme eh, evropské kodexy žádného eh, postupu, etické kodexy, aby se zamezilo právě těm únikům do daňových rájů a, bude, a postupem postupně, krok za krokem bychom se měli snažit nahradit ty bilaterální dohody takže já se zastávám fair play za současné ochrany nejslabších eh, států, ale ti, kteří to zneužívají z pravidla, bývají ty nejméně slabí. A bude potřeba se zaměřit na eh, ambiciozní cíle, ale současně zůstat rozumní a nezničit evropskou konkurenceschopnost. Potřebujeme společný evropský přístup tváří v tvář Eh, té nemorálnosti. Já teď nehovořím o tom, co je zákonné, ale co je nemorální v daňovém systému. A podle našeho názoru nejlepší způsob boje s tímto jevem je směřovat k větší sjednocení. E eh, děkuji pan Demasi za GUE. Eh, děkuji. Tak především blahopřeji panu zpravodaji eh, k opravdu vyčerpávajícímu návrhu. Já nechci se přišířit šířit o těch eh, pana Malíksa, já si myslím, že ten skandál to se netýká té firmy Mosa Conseco, ale spíše eh, je to problém neschopnosti neschopnosti tento problém řešit. To je vlastně krádež v oblasti daní a praní peněz a já nevím co všechno. A to se netýká jenom Panami, ale také eh, také Spojených států, třeba eh, tak výdaně vyhrají ke jako Delaware a možná konec konců i Německo, které eh, je v oblasti indexu eh, stínových financí o pět míst výše než Panama. Eh, tedy hovoříme tady o praní špinavých peněz. Čili já si myslím, že eh, řešení krádeží a vyhýbání se daní a tak dále, že to skutečně je pro nás podstatné, poněvadž potřebujeme peníze, aby se rozjela ekonomika. Pokud se týče toho původního návrhu, tady určitě podpoříme mnohé z jejich prvků a e, určitě tedy e, ten e, můžeme jít ze 3% na 10%, pokud se týče tedy toho těch nákladů úvěrových a tak dále. Také Chceme, aby byli byly ty spouštěče pro eh, switch over clause, eh, když eh, tady, tady máme tady, tady po, porovnáváme ty 25% investování se 40%, pokud se týče toho Prahu. Dále bude zapojena také mezi skupina pro obchod eh, se zbožím, také tady hovoříme o CFC eh, pravidly, o eh, přesouvání zisků, které se týkají prodeje zboží a tak dále. Dále nový přístup pro takzvaný hybridní mismatch, to taky tedy vítáme. Samozřejmě musíme se zaměřit na to, jak to lze právně provést. Eh, a je tady několik bodů, které bychom chtěli zlepšit. Eh, například skeptičtí jsme, eh, pokud se týče toho modifikovaného přístupu Nexus, tady to opravdu nepodporuje výzkum a vývoj a také komise to připouští, Německo to takto, také říká v pracovních skupinách. Eh, pokud se týče dále eh, podpory výzkumu a vývoje, jako jsou odečitatelnost daní a tak dále, zatím eh, měli spíše negativní vliv. A Eh, jsou tady ještě další eh, věci, které umožňují přesouvání eh, zisku. No a pak tady vidíme ještě CFC a tady je třeba provést úpravu, pokud se týče poboček ceřiných firm a mateřských firm. Děkuji. Děkuji ještě paní Žoli. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za jeho návrh zprávy. Je to výborný návrh, který do, v několika bodech zlepšuje návrh Evropské komise. Taky mu děkuji za jeho inkluzivní přístup. Naše týmy mohly velice dobře komunikovat již několik týdnů. Takže my, eh, frakce zelených, podporujeme většinu pozměňovacích návrhů, například konkrétně definici E, místa trvalého podnikání a my podporujeme jeho rozhodnutí e, stanovit 10 ale budeme přemýšlet o formulaci, která by z výpočtu e, odstranila vnitropodnikové půjčky, které bývají předmětem manipulací. A také bychom si přáli, aby nebyla výjimka pro pojišťovny. A konečně chci ocenit zavedení bodu, který se týká takzvaných patent boxes, což je nový eh, daňový, nástroj daňových podvodů a přáli bychom si, aby komise do června předložila nový návrh eh, v rámci procesu spolurozhodování. OECD i Evropská komise již uznali, že tyto nástroje nepředstavují nástroj skutečně účinný pro podporu výzkumu a rozvoje a tyto nástroje musí být postupně zakázány do roku 2020 například. Takže k tomu se ještě vrátíme a budeme o tom nadále diskutovat na schůzi stínových zpravodajů a to doufám i jak si stále v rámci stejného duchu spolupráce. Děkuji. Timetable for this report. A nyní eh, k této zprávě. Posměvací návrhy do 15. dubna a e, v poledne. Pozměňovací návrhy budou projednány 23. května, hlasování v ekonu 24. května a na, plán, na plénu prvního, tedy první plenární zasedání e, v červnu. E, přeje si zpravodaj říct několik závěrečných slov. Já budu rád spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji, pane předsedo. To je výborné slovo na závěr, tím se dostáváme na konec naší schůze. Hleda, že by někdo měl ještě něco do různého, tak vám přeji příjemný večer.